žádost, aby se proměnil program jenom mírně. A sice eh, bod číslo 16 bude jindy a hlasování o návrhu rezoluce se potom odehruje až v dubnu, eh, což potom znamená, že eh, nám to umožní lepší koordinaci. A devatenáctka to je bod, který se týká také pomoci pro eh, potřebné, ten se také odkládá. Na žádost paní Moran Šátie eh, bude na zítřek odložena eh, bilance k těm zprávám, kde má kde je zpravodajko. To jsou elektromagnetická pole a dále Evropský sociální fond. Tak a pokud eh, není námitek, tak to tak bude schváleno. Nyní, já bych eh, chtěla v rámci eh, sdělení někoho přivítat, ale ta osoba zde dosud není, tak to udělám později. A samozřejmě naše zasedání bude webstreamováno. A tím se dostáváme k pořadu jednání a bude to zkoumání pozměňovacích návrhů v případě těchto šesti absolutorií, respektive návrhu na absolutorium. Pokud se týče těch pozměňovacích návrhů, máme jich tady celkem 15 ke všem absolutoriím, dále čtyři k čtyřem s agenturám, Ano. Eurofond, eh, CDFOP a další. ETF tady jsou tři pozměňovací návrhy. A pokud se týče k provádění rozpočtu agentur, to máme jeden pozměňovací návrh a k eh, obecnému absolutory k tomu souhrnému, tak máme pozměňovací návrhy pana Uryho. Já souhlasím s prvními třemi. A pokud se týče toho čtvrtého, tak já myslím, že v tom prvním část, ta první část je přijatelná. A musím říct, že eh, jsem to projednával jak s komisí, tak s agenturou. A já tady navrhuji ovšem ústní změnu ke druhé části, kde opakuje se požadavek v souvislosti s implementací a sice jde o e, závazky, a které se musí přizpůsobit Eh, tak protože mm, byl zde problém s kontrolou. Eh, celkem 65 eh, různých položek, to se týkalo těch 65 těch různých položek. Dále CDFO, tady mám opět jeden pozměňovací návrh pana Oriho, kde se nejenom hovoří o špatném finančním plánování, ale kritizuje se i programové plánování jako takové. Já si myslím, že to zachází příliš daleko. Pozměňovací návrh 2. Strukturální opatření, která je třeba přijmout k tomu, aby se zlepšila současná situace a připadá mi, že by měly být zapracovány. Navrhuji kromě jiného ústní pozměňovací návrh, který umožňuje v tomto textu a také v následujícím textu, který za chvíli eh, budu probírat, následující návrh. Proto žádá o lepší využití eh, využití budování kapacity nejen tehdy, když se připravuje každoroční zpráva a makroekonomické ukazatele. A protože toto lze provést na komisi, tak bychom to měli žádat. Pak je tu nadace pro zlepšování životních podmínek a pracovních podmínek navrhuji ústní pozměňovací návrh tohoto znění. Ve světle příspěvku v roce 2011 eh, k nadace eh, k cílům 2020 a zejména těch eh, stěženích iniciativ, nové dovednosti a pracovní místa, politika pro globalizaci, Evropská platforma proti chudobě a využití a mládež v pohybu navrhujeme a tak dále a vracíme se k těm výrazům, které už jsem uvedla v předchozím, eh, předchozí zprávě o absolutoriu. Pak je tu další zpráva, to je pro zdraví a bezpečnost na pracovišti. Ve stejném duchu vám navrhuji ústní pozměňovací návrh na začátku. Zdůrazňuje to, že lepší bezpečnost a zdraví na pracovišti mohou významně přispět eh, ke zvýšení zaměstnanosti eh, ze 69 na 75 které jsou cílem pro strategii EU 2020. A pak budeme pokračovat dál ve stejném smyslu. A přitom, aby to bylo tedy adaptováno eh, programu této agentury. Mám vám to celé přečíst, nebo s tím takto souhlasíte? Ne, je to v pořádku, dobře. Takže k ETF. I tady máme jen jeden ústní pozměňovací návrh, ne, vlastně dva, tři. Jeden ústní ve stejném duchu, jak jsem právě uvedla. U těch dvou předchozí připomínáme, že EU, strategie EU 2020 se netýká jen EU, e může být velkým eh, potenciálem i pro Eh, naše sousední země a kandidátské země a zakotvit lépe jejich vlastní reformy. A proto vítáme podporu ETF k podpoře rozvoje lidského kapitálu v našich partnerských zemích, další spolupráci s našimi partnerskými zeměmi na základě stěžení iniciativy Mládež v pohybu k lepšímu poh- eh, využití a tak dále, říká paní předsedkyně. Tak tady máme ještě další dva pozměňovací návrhy, jeden od Čaby Orio. A sice že máme té e, nevyřešené otázky lokálního charakteru s italskými e, úřady, ačkoliv jsme už v minulosti žádali řešení těchto problémů. E, toto bude zahrnuto v Sarkasově pozměňovacím návrhu, kde já si myslím, že bychom měli k němu přidat ústní pozměňovací návrh. Teď se vrátím do francouzštiny. Tam máme tak trošku problém ne tedy s komisí, ale se, se zemí, kde je podnik usídlen a e, s jejich právním uspořádáním, tak tam je pozměňovací návrh, pak je to od paní Arkin pozměňovací návrh, který mohu přijmout, který se týká závazků agentury zaměřeno lepší sladění a koordinaci výdajů agentury. Poslední agentura, to je agentura pro. Ne, to je takový ten celkový e, průřezový text o finančním řízení a kontrole evropských agentur a o jejich výkonu. Tam máme od eh, Jean Lambera eh, pozměňovací návrh. Navrhuje nám, abychom lépe koordinovali spolupráci mezi jednotlivými orgány. A já vám eh, doporučuji, abychom přijali tento pozměňovací návrh a abychom ještě přidali ústní pozměňovací návrh a vrátili se k té Eh, klíčové obavě, která byla už zmíněna v těch předchozích eh, textech. Eh, pokud, pokud souhlasíte, dáme se do obecné diskuze, pan Ody. Pan Ory. Děkuji, paní předsedající. Já nemám příliš mnoho poznámek tady k tomu. Já beru na vědomí skutečnost, že většina navržených pozměňovacích návrhů paní zpravodajka, tady paní předsedkyně, přijala. Ještě uvidíme, jak to v některých případech dopadne hlasováním a u těch ostatních nemám problémy, takže v pořádku. Děkuji vám. Děkuji vám. Ještě někdo žádá o slovo? Pan Cerkas? No, simplemente, señora presidenta, para decirle que nuestro grupo... Pane předsedo, eh, paní předsedkyně, já jsem chtěl říct si vlastně jenom to, že naše frakce je naprosto srozuměna s pozměňovacími návrhy. A je to de facto příležitost, eh, jak podpořit práci tuto, těchto agentur, které nás také podporují a které nám mohou pomoci eh, vypřednout z krize 2020. Tak a paní Harkin, naše skupina také souhlasí eh, s těmito pozměňovacími návrhy. Eh, komise přeje si promluvit? Ne, ne. Takže já tedy mm, myslím, že jsou tady tři de facto důležité signály. Za prvé je tam naprostá nezbytnost, aby se optimalizovala interakce mezi prací komise a prací agentur, eh, protože máme eh, čtyři velmi dobré agentury, které odvádějí velmi profesionální práci a samozřejmě eh, můžeme to potvrdit, vyplývá to i z kontextu za druhé. Máme zde agenturu, která která tedy, mm, tam, tam, tam jde de facto o dohodu o jejím sídle. A tady mm, samozřejmě to je třeba vždycky obvykle zajistit, že aby eh, každá agentura měla eh, kde eh, být a mm, to se tedy řeší písemnou dohodou. Já tedy eh, myslím, že to se bude řešit mezi národními a regionálními eh, úřady. Samozřejmě to je věc subsidiarity, takže my do toho nebudeme zasahovat. A pokud se týče CDFOBu, tak to, že tam už několik let chybí ředitel, to vypadá naprosto nepřijatelně. Tak, ale teď eh, u bodu pana Bolanga, nevidím ho tady. Bude ho někdo nahradovat? Já nevím, kde by měl být, když tady má svoji zprávu. No dobře, půjdeme k bodu číslo 10. Je to zpráva paní Juty Steinruck. A jedna... A jsou tu stínoví zpravodajové? Myslím, že ano, pan Ori, Benjon. Jsou zde. Paní Lambert také a paní Zuber přijde, takže navrhuji, abychom přešli teď bodu číslo 10. To je zpráva paní Judy Senruk, to je aplikace směrnice 2425 25 EC o e, nabídkách převzetí. A jsou tu kompromisní pozměňovací návrhy. Je jich tu sedm na základě pozměňovacích návrhů, které byly předloženy Jedná se o stanovisko pro e, právní výbor a, a pan e, Lene je tam zpravodajem. Paní Steinruck, máte slovo. Ja, guten Morgen. Dobré ráno. V souladu s předchozími debatami jsme se všichni domnívali, že situace bude obtížná, zejména v oblasti dosažení kompromisů mezi frakcemi. Ale Poté, co se podařilo eh, vyřešit ten či onen bod, podařilo se nám 21 eh, pozměňovacích návrhů eh, změnit v sedm velmi kvalitních kompromisních návrhů. Myslím, že spolupráce s kolegy byla velice dobrá. Myslím si, že návrh zprávy na jedné straně posílil spolurozhodování pracujících a na druhé straně byly také uchráněny zájmy eh, hospodářského sektoru. Kompromis B tak eh, opět přispěl k posílení práv pracujících a to nám jako sociálním demokratům eh, bylo velmi důležitým problémem, poněvadž skutečně je třeba kdykoliv dochází k převzetí podniku, eh, novým majitelem je třeba pracovníky chránit a jinak tedy eh, musím říci, že při vyjednávání kompromisu tady nedocházelo k žádným nějakým velkým disonancím. Eh, myslím, že to také kolegové, kteří se přihlásí o slovo, toho potvrdit, takže myslím, že je to bez problému. Pan, Pan Ory. Pan, uh, Egyetértek azzal, amit a... Já souhlasím. Souhlasím s tím, co nám právě řekla paní Steinruck. My jsme zpočátku byli trošku mm, jaksi v obavách, že jsme si mysleli, že její e, přístup není zcela reálný, poněvadž tady zazněla strašná spousta dobrých eh, úmyslů eh, pro zaměstnance. Mysleli jsme, že to zachází trošku daleko. Nicméně eh, jsme o tom jednali, dospěli jsme k přijatelným kompromisům, takže myslím, že ta ochrana je nyní dostatečná a zároveň mm, nebudou blokovat fungování firm, fungování průmyslu, a takže myslím, že můžeme být spokojení a podpoříme to. Filip Benio. Uh, thank you. Um... Děkuji, já bych rád poděkoval zpravodajce k opravdu konstruktivní schůzce se stínovými zpravodaji a e, k, také k vytvoření těchto dobrých kompromisních e, návrhů. Měli jsme několik e, rozdílů v názorech, ale myslíme, že tento kompromis můžeme obecně podpořit. Schůzka stínových zpravodajů se rozhodla, že podpoříme šest ze sedmi pozměňovacích návrhů, protože byla učiněna řada ústupků, tak se můžeme shodnout s tímto textem. Nemůžeme, já nemůžu podpořit kompromisní pozměňovací návrh A, tak jak vypadá, protože nemám pocit, že by šel proti další liberalizaci nařízení nebo regulace ze strany EU by měla vypadat. Jinak liberalizace je negativním krokem, to není věc, se kterou já bych souhlasil a měli bychom zajistit, že všechny další změny eh, v reglementaci ze strany EU se budou správným způsobem stavět proti lib- další liberalizaci. Děkuji paní Steinrück za její přístup a také kolegům z jiných politických skupin. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo žádá o slovo? Kom... Výbor se tedy shodne, že jsou dobré tyto pozměňovací návrhy. Předám tedy slovo paní zpravodajce. Eh, jenom stručná poznámka eh, k předřečníkovi. Myslím, že bylo řečeno vše, ale Myslím, že také je třeba se zaměřit na dopady dosavadní liberalizace v Evropě a je třeba si uvědomit, že eh, pro nás ve výboru pro zaměstnanost eh, jsou právě ti pracující a dopady na ně v centru pozornosti. Musí to tak být. Prostě neexistovala žádná liberalizace v poslední době v Evropě, která by snad eh, neměla žádné negativní dopady. Proto je třeba na to dbát a stavět se k tomu kriticky a chránit samozřejmě ty pracující. Dobře. Za těchto okolností tedy můžeme hlasovat zítra o tomto stanovisku 19. března se k tomu můžeme vyslovit tedy a děkujeme paní zpravodajíce. A dále to můžeme předat výboru pro právní záležitosti. Ehm, bylo by opravdu dobré, aby se všichni účastnili eh, stíno, schůze stínových zpravodajů na právnickém eh, výboru. A to je jediný způsob, jak prosadit náš eh, návrh, naše pozice. Už je tady pan Bulan, už může promluvit? Oui, mais je vais pas donner la parole à son assistant. Deux minutes, mais est-ce que c'est normal que la commission doive attendre? Dám slovo eh, tedy jeho asistentovi. Neměli bychom normálně čekat. Oui, bon, alors, Madame morin ah ben voilà, Madame Hirsch. Madame faire le compte rendu. Paní morin chce hovořit o trialogu, o elektromagnetickém eh, poli. Tak trochu. Formálně pro zápis mohu říci, že zrychlíme Eh, naši návštěvu do budoucnosti. Podíváme se na bod 41 a to je výměna, eh, to je eh, výměna názorů o vyjednávání s radou o elektromagnetických polích. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych informovala kolegy z výboru pro zaměstnanost o dalším vývoji tohoto trialogu. Došlo tedy k první schůzi, kdy jsme navázali kontakty, to bylo v lednu, už si nespomenu přesně na datum, eh, kdy jsme se setkali s, hm, tak trochu s potížemi souvisejícími s tím, aby eh, si rada osvojila do detailů tento problém, včetně směrnic. A opravdu obsah eh, Eh, těchto textů je velice technický a první zasedání trialogu bylo včera večer. Na tomto prvním zasedání trialogu jsme prošli celou řadu nesmírně důležitých bodů, na kterých se naprosto shodneme, což eh, Eh, ověřilo naši pracovní metodu, kterou jsme přijeli v našem výboru pro zaměstnanost sociální věci, protože paní předsedkyně si přála, abychom už v září se dali do pozměňovacích návrhů, abychom ten náš text zblížili s textem rady, který se vyvíjel eh, od jednoho předsednictví k druhému takže to, to bylo opravdu složité takto pracovat s, s textem od jednotlivých předsednictví. A díky této naší práci, kterou jsme vykonali na našem výboru pro zaměstnanost sociální věci, do, do, hm, podařilo se nám dosáhnout velmi dobré schody. O čem ještě diskutujeme? Za prvé, jedná se o koncepci opatření, Eh, zaměřím na dlouhodobé období, tedy dlouhodobá opatření. Rada eh, přišla s expertem, ale náš výbor už předtím konal slyšení právě s tímto expertem, eh, takže jsme dobře věděli, oč se jedná. A dohodli, Eh, dohodli jsme se o tom, že musíme tedy se shodnout na eh, účincích eh, v dlouhodobém horizontu a dohodnout se také s komisí. Komise nicméně na stejné vlnové délce s námi ohledně toho, že pokud budou vědecky potvrzeny dlouhodobé účinky, je zapotřebí, aby zde byla okamžitá reakce na evropské úrovni. Za druhé, lhuta pro přenesení právního textu do vnitrostátních úprav. Víte, že už v roku 2004 se zabýváme směrnicí, která je ne, mm, neaplikovatelná a, a včera návrh Rady a komise spočíval v tom, abychom měli tři roky lhůtu na transpozici do vnitrostátního právního řádu. My jsme dosáhli jednohlasného stanoviska a žádali jsme, zda by ta lhuta nemohla být ještě zkrácena na dva roky z těch tří, protože se jedná o eh, o to, že už od roku 2004 není aplikovaná směrnice a už tam byla lhuta zkrácena do, do října 2013, což by, což by eh, naši práci posunulo až do dubna 2014. A to by bylo opravdu špatné řešení, protože to bude zrovna předvolební období, budou volby a to byl opravdu špatný signál eh, pro další vývoj tohoto tématu. A proto se snažíme dosáhnout eh, dvouleté lhůty pro transpozici. No a tak byli na radě trochu překvapení, protože to není jejich běžný pracovní rytmus, že by chtěli nějak vypracovat eh, nějaká užitečná eh, prováděcí pravidla, prováděcí předpisy. Eh, čím, kterými by doprovázely transpozici, protože eh, nemá smysl žádat eh, přenos do vnitrostátního právního řádu a teprve poté přijít s prováděcími předpisy a tak žádáme na naše další schůzi 26. března, abychom měli eh, od komise text eh, o tom, kdy tedy eh, může být ta, ta lhůta pro transpozici a kdy tedy mohou být hotovy ony prováděcí předpisy. Já si myslím, že jsem vylíčila, vy, co se včera odehrálo a pracovali jsme opravdu usilovně s vámi a se stínovými zpravodaji. Teď záleží na komisi, zda, eh, zda to vyjde tedy s tím zkrácením lhuty na dva roky. Ale usilovali jsme tedy o to zkrácení ze tří na dva. Sí, Ano, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla říct, že paní zpravodajka Raptis eh, se, snažila přijít, ale vzhledem k tomu, že byl změněn pořad jednání, tak eh, to nebylo možné. Ale řekla mi, abych vám řekla následující. Tak jak řek, bylo řečeno paní Lamanš Cartier, tak ta schůze byla velmi pozitivní. Máme stejné cíle a jsme byli spokojeni s odvedenou prací a doufáme, že to tak bude pokračovat do konce. A tak, jak řekla, eh, máme tady eh, tedy eh, takový relikviář, relikát ve francouzštině, takže by bylo dobré, abychom o to bojovali až do konce je důležité, aby existovala možnost revize v případě, že při hlasování se změní vědecké údaje nebo dojde k nějakým dopadům v dlouhodobém horizontu. A já myslím, že bychom měli přesvědčit komisi o tom, aby po těch eh, osmi letech, já myslím, že na to měli dostatek času, aby uskutečnili všechny potřebné studie, všechna potřebná srovnávání a já myslím, že nepotřebují ještě další tři roky na eh, přenesení do vnitrostátní legislativy, protože eh, to není jako nějaká Bible ve původní a nové verzi. Já myslím, že by se to mělo trošku uspíšit, abychom toto téma mohli dokončit co nejdříve. Takže dáme-li nyní slovo komisi, tak já bych chtěl komisi říci to, že dvě skupiny v parlamentu mají stejné cíle a prosím, pospěšte si, protože tato záležitost je důležitá. Alors, euh- Dobře, ještě někdo žádá o slovo? Prosím. Ano? Pan Clark? Yes, thank you, Madam President. It... Děkuji, paní předsedající. Eh, když se tak eh, jenom projdu přes pozměvací návrhy, eh, tak tady ten, myslím, že 6, to je o expozici tady jo, 200 mili jednotek eh, za rok a v šestce by tam být 150 eh, eh, milisievert, v sedmičce je zpátky 50 milisievert a další, myslím, 78 je pouze 15 minisievertů v, ve vzduchu, čili mm, co tady vlastně platí. A víte určitě, že hovoříte o zprávě o elektromagnetickém poli, eh, paní Šatě, číslo 15. Já se omlouvám, ale zpravodajka jste nebyla, takže my jsme přehodili agendu a jsme teď v bodu 41 agendy. Přeje si něco dodat komise k tomu trialogu ze včerejšího dne? A víme, že jste s námi pracovali v dobré víře. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že stanovisko komise bylo jasně vyjádřeno včera na trialogu. Prostě mohu zopakovat, že Budeme brát v úvahu starosti a zájmy Evropského parlamentu, a aby tedy byl text vypracován co možná nejdříve. Náš pohled vypadá tak, že samozřejmě ta směrnice byla přijata s velkým spožděním. Je pravda, že se doposud vedou diskuze, což ovšem nebrání v to, e, tomu, aby e, byla transpozice za tři roky. Nicméně bereme v úvahu eh, zájmy eh, Evropského parlamentu. všechno je ve fázi vyjednávání, jenom jsem zopakoval naše stanovisko paní Nešatě. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji kolegům, kteří promluvili a všem, kdo eh, nás podporují v tomto tématu, jenom jsem chtěla připomenout kolegům, že veškerý ten čas, který se nám podařilo získat díky připracování směrnice, tak to bylo díky tomu, jak pracuje parlament, že pracuje efektivněji. Nejsme to my, kdo eh, způsobil spoždění. Je zapotřebí proto, abychom eh, trvali, abychom eh, vyžadovali od našich partnerů, aby pracovali rychlejším tempem. Ano, je třeba připravit argumenty, které se týkají Eh, onoho transpozičního období, eh, s tím, jak známe teď i stanovisko eh, komise. Vím, že se z legislativního hlediska také jedná o velice technickou zprávu. Situace je naléhavá a bylo by dobré to udělat za dva roky. Uvidíme v březnu, jak bude vypadat další zasedání trialogu. Doufám, že komise bude moci postoupit dál v práci a podaří se nám s úspěchem uzavřít na dalším trialogu toto téma. A nyní se můžeme vrátit k bodu 9, což je zpráva pana Bulana eh, pro výbor DV. A jedná se o vytváření eh, dobrovolnické eh, pomoci Máte slovo, pane Bulane, abyste nám mohli předložit těch pět pozměňovacích návrhů na základě 44 pozměňovacích návrhů předložených kolegy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych se chtěl omluvit za spoždění, protože jsem hovořil o demografických eh, záležitostech v Francii a v Rumunsku. Co se týče tedy dobrovolnických eh, dobrovolníků eh, v humanitární činnosti. Jedná se o dobrovolníky, kteří tedy si přejí pracovat na místech přírodních katastrof, abychom eh, jednali co možná nejrychleji a nejefektivněji. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů. Chci poděkovat kolegům, kteří se tak aktivně zúčastnili přípravy této zprávy a také zejména kompromisů. Socialisté, liberálové i zelení, tyto kolegové nám umožnili, abychom vytvořili pět kompromisních návrhů, jeden ústní pozměňovací návrh. V těchto kompromisních návrzích jsme dosáhli konsenzu ohledně výběru a vzdělávání školení personálu, aby byl schopen čelit krizovým situacím. Aby tedy to školení bylo kvalitní, je je zapotřebí, aby zde byla jasná eh, pravidla eh, ohledně práva povinností všech zúčastněných. Eh, vybraní dobrovolníci by také měli mít dlouhodobé školení a měli by mít také podporu pro tu dobu, kdy pracují jako dobrovolníci, mělo by to být chápano jakási stáž eh, nebo eh, nějaká praxe, která by eh, později byla užitečná, byla by započítávána při dalších žádostech o zaměstnání. Děkuji všem kolegům. Děkuji paní Antigony Papadopoulou. Děkuji, paní předsedající. My plně eh, podporujeme eh, všechny pozměňovací návrhy eh, a to, co navrhl pan Volán ve svém stanovisku. A líbí se nám také ten kompromis, který zdůrazňuje důležitost školení dobrovolníků a také odkaz na zkušenosti stávajících nevládních organizací. Myslím, že jsme dospěli k velmi dobrý, dobrým kompromisům a myslím, že moje skupina bude, pracovat, bude hlasovat ve prospěch těchto pozměňovacích návrhů a mohou přislíbit plnou spolupráci. Paní Harkin. Děkuji vám. Také já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za velmi kvalitní spolupráci. Myslím, že jsme dospěli k dobré dohodě na těchto pěti kompromisech. Já myslím, že my jsme si uvědomovali od začátku, že dobrovolníci eh, by byli prostě v takové situaci, aby se jim dostalo takové školení, které potřebují pro tu situaci, v níž budou pracovat. Takže jsme se zaměřili na další věci, jako sociální zabezpečení a 24-hodinová podpora pro dobrovolníky. Já myslím, že všechny ty drobnosti eh, budou velice ceněny. Dobrovolníky se to týká. Také eh, bych chtěla říci, že eh, je důležité, aby také Eh, kandidáti na dobrovolnou práci eh, měli možnost eh, jakéhosi úzka učebního poměru, ale prostě měli by prostě všichni mít tyto příležitosti. Myslím, že ta práce, která odvedená, byla velice dobrá a já děkuji zpravodaji, zpravodajce i stínovým zpravodajům. Ano, děkuji. Ještě někdo si přeje promluvit? Ne? Přejete si, pane Bulán, ještě slovo? Ne, nemyslím. Tak Můžeme zahlasovat zítra o tomto stanovisku, až budeme mít eh, tu část zasedání, která je věnována hlasování. Pak tu máme bod číslo 11 na pořadu jednání. Předám slovo paní zpravodajce Nadě Hirš. Představí nám mm, kompromisní pozměňovací návrhy k návrhu stanoviska Jedná se o ochranu fyzických eh, osob a eh, s ohledem na jejich osobní údaje, tedy ochranu osobních eh, údajů fyzických osob a svobodný pohyb osobních údajů. Toto je stanovisko, které poskytujeme výboru LIBE. kde je zpravodajem Jan Filip Albrecht. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní bych chtěla stručně eh, představit náš kompromis, který jsme vyjednali. Já bych eh, chtěla zde co nejsrdečněji poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci. Eh, my jsme se zatím sešli třikrát. Eh, toto téma je velmi kontroverzní, toho jsme si vědomi a proto jsme se eh, snažili dosáhnout všech možných společných bodů. A tady já si myslím, že můžeme dosáhnout dvou, tří kompromisů. Ten kompromisní návrh se týká toho eh, takzvaného černého eh, seznamu, černých tedy seznamů. Je tedy jasné, že je potřeba eh, zabránit tomu, aby zaměstnavatel tedy ten zaměstnanec, který je členem odboru, tak aby se nedostal na černý seznam a aby z toho mu neplynuly nějaké nevýhody. Takže na tom jsme se dohodli. Potom druhý bod, tam ten, eh, toto téma není úplně stoprocentně jasné. Tady se jedná o to, že existuje nerovnováha eh, nebo dojde-li k ní mezi zaměstnavatelem a mezi zaměstnancem, tak je důležité, aby eh, zaměstnanec měl přístup ke zpracovaným osobním údajům. A to je v určitém právním rámci. Tady se pokrývají určité aspekty Eh, které eh, se týkají například podnikových eh, školek nebo například otázky osobního rozvoje. To jsou oblasti, které jsou pokryty a dále umožněny. Potom další téma, to je kompromisní eh, návrh C, to byl C, potom D, to se týká inspektora eh, pro ochranu osobních údajů. Zde to jmenujeme zcela explicitně a to, že inspektor pro ochranu osobních údajů eh, také musí chránit v případě výpovědi ze zaměstnání a že ten eh, inspektor pro ochranu osobních údajů musí k němu být eh, přístup eh, ze strany zaměstnanců. Potom máme ještě další kompromisní návrh, který jsme dodali k jednice. Tady se jedná o to, že ten inspektor pro ochranu osobních údajů bude jmenován v případě, že zaměstnanci se s ním souhlasí. To je tedy doplněk ke kompromisnímu návrhu D. Potom máme kompromisní návrhy E a F. E, ty se týkají takzvaných e, upchecks pro údaje a e, tady v tomto kompromisním návrhu jsme se dohodli na 250 a toto spadá ale také pod kompetenci výboru LIBE. Takže na tom bychom se mohli dohodnout. Potom ten další kompromisní návrh, to je písmeno G, eh, to je úvodní ustanovení 124, eh, je to eh, článek 82, tady se na něj odkazujeme. Týká se to toho, že osobní údaje mohou být zpracovány pouze za vědomí a potom tam je výjimka pro minimální standardy v případě, že dojde k dohodě mezi sociálními partnery. To je v eh, úvodním ustanovení 124 v eh, kompromisním návrhu G. Eh, kompromisní návrh písmeno H se týká přenosu údajů v rámci mezi podniky a mezi v rámci Evropské unie. Je to kapitola 5 a ta se tím zabývá dosti podrobně v tomto nařízení. Potom máme kompromisní návrh I Tady se v zásadě jedná o delegovaný právní akt a o e, provádění technických e, standardů. Zde e, jsme uvedli to, byl to konsenzus, a to je, aby, byly, aby byla zohledněna nákladová efektivita. Týká se to toho, aby ty podniky nebyly zahlceny. A potom kompromisní návrh písmeno je, to eh, je dáno do souvislosti s kompromisním návrhem písmeno K. Eh, písmeno je umožňuje určitou flexibilitu členským státům v rámci tohoto nařízení. E, právě v rámci pracovně právního práva. Jsme si vědomi toho, že to spadá do kompetence e, členských států a oni toto e, už řekli radě, že si přejí mít v této oblasti určitou flexibilitu. Já jsem si vědoma, že právě podniky, které jsou aktivní v různých členských státech, tak si přejí mnohem větší harmonizaci v této oblasti ale tak to je úkol pro radu. A zde jsme zahrnuli možnosti kolektivního vyjednávání eh, v rámci podniků a eh, tady v tom členské státě mají eh, dominantní pozici, takže je tady proto eh, základ. Eh, tady s eh, překladem, díky překladu jsme to vyjasnili, tady došlo k několika nejasnostem, nedorozuměním kvůli překladu, ale už je to vyjasněno. A bod, na kterém jsme se museli dohodnout, je to, zdali ta předpis, zdali předpisy nařízení by se mohly, by tedy mm, spadala pod Mm, ta nařízení v případě, že dojde k dohodě v rámci kolektivního vyjednávání. Takže já vám uvedu příklad. Například, eh, když eh, nějaká eh, firma povolí používání mobilu také pro soukromé účely, tak podnik může dojít k podnikové dohodě, že v případě, že ten mobil se ztratí, tak se vymažou potom soukromé údaje, které jsou v tom mobilu. A zaměstnanci mají tedy dohodu v rámci podniku a tam se to vyjasní. My si myslíme, že to je velmi užitečný nástroj a že tam se nabízejí různé možnosti. Takže my tam rozlišujeme, že v případě, že je, existuje dohoda na úrovni podniku, či eh, je to eh, vyjednáno eh, na úrovni kolektivní smlouvy. A potom kompromisní návrh je a K, to je poslední kompromisní návrh, zde jsou zahrnuty minimální standardy, Například v případě, že zaměstnanec musí být informován o tom, že jeho údaje jsou zpracovávány a také, že existuje, eh, eh, že je zakázáno, aby eh, je nahrávaly kamery tito zaměstnance bez jejich dovolení, takže musí být bez jejich vědomí, takže musí být o těch kamerách informováni a potom také, co se týče eh, vyšetřování a eh, dalšího předávání, tak tady musí existovat záruky. A potom otázky, mm, které se týkají údajů například pro prevenci v otázkách zdraví. To je bod, který je ještě otevřen a je potřeba ho ještě vyjasnit se stínovými zpravodaji. A ten poslední bod se, použív, se týká využívání e mailů a komunikačních prostředků v podnicích pro soukromé účely. Toto jsou tedy kompromisní návrhy, o kterých budeme zítra hlasovat. My tady máme mnoho pozměňovacích návrhů, které se týkají delegovaných aktů. Já, jakožto zpravodajkyně, bych doporučila, aby byly odmítnuty. Ne, že bych si myslela, že se tím musíme zabývat nebo o tom diskutovat, ale eh, teď nyní ve výboru je to tak, že se musíme podívat na aktiv přenesené pravomoci v jednotlivých skupinách a na základě těch prací, které tam byly eh, učiněny, tak abychom to nedělali souběžně. Ještě jednou vám všem děkuji za dobrou spolupráci. Doufám, že zítra dospějeme ke kompromisu. Já doufám, že jste si vědomi, že to není ideální řešení, ale že eh, je to krok k správným směrem. Děkuji. Jean Lambert. Jean Lambert. Um, uh, Děkuji. Děkuji i uh, za spravodajskou práci Já myslím, že naše spolupráce byla velice dobrá s paní spravodajkou, proběhla velice důkladná debata nad kompromisními návrhy. Zcela jistě jich většinu podpoříme, včetně kompromisu K, o kterém byla právě řeč. pokud se týče problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci eh, v souvislosti s údej. Máme tady problémy, jak říkala paní zpravodajka, s jednou z tou obtížnějších oblastí a to je ta míra flexibility, eh, která má být eh, umožněna pro dohody mezi sociálními partnery. Chtěli bychom v rámci nařízení udržet určitou, určitou úroveň, anebo otázka, jestli by měla být povolená určitá míra úlev od těchto standardů. Já tady musím říct, že skutečně se nám příliš nelíbí ta, ten nápad, že dohody mezi sociálními partnery by mohly být eh, zavřeny na nižší úrovni než to, co žádá tady nařízení, což je kompromis eh, a je, ačkoliv většinu ječka podpoříme. Ačkoliv je to pro nás obtížné. Jinak, eh, pokud se týče delegovaných aktů, tady podpoříme pozici zpravodajky k delegovaným aktům. A sice eh, tady eh, na to bude dozírat za parlament výbor LIBE, eh, čili oni budou mít celkový eh, přehled, jak co vypadá. Tedy není to tím, že tady bychom nějak zvláště měli rádi delegované akty, ale víme, že ze strany LIBE už byly předloženy návrhy, že delegované akty by se měly v určitých oblastech zrušit a my tady podporujeme zpravodaje, že tady eh, bychom se opravdu měli zaměřovat na mm, jaksi eh, ten celkový dopad tohoto nařízení. Pan... Pane Serkasi, ještě někdo? Chcete promluvit? Ještě pan Goren? Uh, Děkuji, paní předsedající. Eh, musím poděkovat eh, naší paní eh, stínové zpravodajce za opravdu intenzivní jednání. Já myslím, že se nám podařilo dosáhnout velice solidních kompromisů a z hlediska EPP mohu říci, že všechny podpoříme, nemáme tam vůbec žádných námitek k těmto kompromisům. Čili ještě jednou děkuji. Děkuji a děkuji za spolupráci. Pan Serkas nyní. My bychom také chtěli poblahopřát eh, paní Hirsch byla to opravdu eh, velmi intenzivní práce. My, naše skupina, podpoříme tuto zprávu. Paní Reiner řekla, že stáhne svoje pozměňovací návrhy 14, 133 a 124 a protože svět není ideální, tak eh, pravděpodobně jsou tady dva eh, body, kompromisní návrh B a C, tam bohužel vás socialisté podpořit nebudou moci. Krom, mm, možná potom později později dosáhneme nějakého většího zblížení, nevím, ale doufáme, že ve výboru LIBE eh, budou eh, uznána eh, práva zaměstnanců a také právní rámec, který považujeme za velmi důležitý a vyžaduje to co největší podporu. Paní McIntyre. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat panu, paní zpravodajce za vynikající odvedenou práci a zejména za spolupráci, kterou jsme absolvovali a jak byla vstřícná k obavám a požadavkům různých skupin. Myslím, že díky tomu se nám podařilo dosáhnout kvalitní kompromisu. Já myslím, že už jsem to říkala, ale e, za naši skupinu musím říci, že Celá tato, celé toto nařízení je v zájmu toho, aby bylo jasno pro podniky, co se může a co se nemůže v oblasti ochrany osobních dat. Pokud zde bude také část o zaměstnanosti, to je článek 82, tak myslím, že je důležité, aby bylo jasné, co o členských zemí žádáme, abychom tedy to nepřeháněli s perspektivností prostě eh, zejména o těch malých a středních podniků, abychom nežádali informace, které je možné získat pouze od právníků, které oni nemají, abychom je prostě nezatěžovali. Také je třeba říci, že mnohé české země již mají velice dobrou kvalitní legislativu v této oblasti a je třeba zajistit, aby tato nařízení neomezovalo členské země v tom, co už dosáhly a co už tam existuje. Také souhlasíme, že potřebujeme mít vyšší standardy a že je třeba vytvořit rámec pro ty členské země, které dosud nemají řádnou ochranu dat aby jste mohli co si udělat. Podporujeme ža- řadu kompromisních návrhů, možná dva nám dělali potíže. U Káčka nemáme principiální problém, ale formulace je poněkud náměrně restriktivní. Třeba odstavec D, tady vůbec nevíme, jak by se to mělo stahovat na banky a při sledování podvodů. Kompromisy E a F Myslím, myslíme, že to není úplně naše práce, že toto bychom měli nechat na libe. A v této souvislosti si říci, že velice eh, rádi podpoříme mnohé další pozměňovací návrhy a v tomto smyslu děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci. Ještě někdo chce promluvit? Ne, není tomu tak. Takže Budeme hlasovat i o tomto tématu zítra. A v dubnu e, výbor Libe e, bude se vyjadřovat k našemu stanovisku. Tímto jsme skončili bod číslo 11 a přecházíme k bodu číslo 12 o kompromisních pozměňovacích návrzích zprávy kolegy Šogora ohledně evropských demografických statistik. Prosím, máte slovo. Thank you. I will speak in Hungarian. Děkuji, budu hovořit maďarsky. Kedves kollégák, mint emlékeznek, látszólag egy technikai jelentésről van szó. Az... Možná si eh, vzpomínáte, že toto je de facto velice technická zpráva. Je třeba, abychom eh, velice jasně měli jasná kritéria pro demografické výpočty já se domnívám, že tento dokument bude mít skutečně vážné a široké dopady, zejména když se podíváme na to, jakým způsobem od roku 2010 v tomto hlasuje rada. To je vlastně to eh, vážené hlasování. Takže určitě bude to mít politické dopady a možná, že mohou nastat i neočekávané, neočekávané dopady, a já si nemyslím, že je to úplně mm, jaksi v duchu Evropské unie. My máme prostě západní, východní, jižní země, baltické země, které mohou poněkud eh, utrpět. Měli jsme tady eh, řadu pozměňovacích návrhů, myslím, že sedm, z nich bylo stažených, také jeden z mých eh, byl nepřijatelný. Jde o to, abychom měli jednotný systém demografických ukazatelů, které budou platit všude v Evropské unii a tyto ukazatele budou sloužit eh, různým účelům do budoucna. Eh, čili tady se právě projevuje ta rozmanitost zájmů členských zemí. Ve výboru AFKO již toto bylo prohlasováno a panuje zde názor, že kvalifikovaná většina hlasování tedy členských zemí, že je možná v určitých podmínkách, za určitých podmínek. Ale jinak zde máme ještě hm, jiné metody. Ale máme články 2 a 3 tomto dokumentu, podle nichž Evropská komise bude získávat různé údaje a různá čísla. Myslím, že tady je důležité zajistit hlavně kontinuitu. Dále, jsme asi takové pozici, že bychom mohli přijmout návrhy komise k demografii demografickým datům, ale pokud to Eh, bude hlasováno kvalifikovanou většinou, tak to je vlastně jaksi proti obecnému zájmu Evropské unie, což je obecná solidarita. Poněkud se obáváme definic a koncepcí, konceptů eh, v části 2 a 3. Tady bychom byli velice rádi, kdyby se to ještě jednou zvážilo. Tak je článek 4, kde se hovoří o eh, generální demografii a e, speciálních účelech. Když se podíváme na ty první e, dvě části, tak to znamená, budeme mít mezinárodní standardy, ale demografická data se budou jednotným způsobem počítat. Ale když se podíváme na čtyřku, máme určité opravdu vážné obavy. Čili e, ještě jednou je tady určitá logika, o které jsem hovořil. Eh, třeba pamatujme na to, že v Evropě jsou lidé, kteří nemají eh, trvalé bydliště, eh, čili to, bude, to na ně bude dopadat jakýmsi způsobem. Takže skutečně členské země mají také třeba migrační části populace a tady bude další, jestli se tato politika uskuteční nebo ne. Eh, takže to bude mít skutečně různé, různé dopady v českých zemích, také na eh, postoje eh, poslanců a tak dále. Také je krize a také občané by měli mít právo využívat svoje unijní práva a prostě žít slušným způsobem a podobně. My tedy nejsme proti důležitosti statistiky, dobře, ano, ale nevíme ani tedy eh, prostě eh, prostě i jednotnost pro Evropu, to je v pořádku, ale eh, některé způsoby využívání, tak s tím máme opravdu problémy. Čili není, myslím, správné, aby tady docházelo k takovým nějakým mm, soutěžení v, tom, v těch datech. Děkuji. Jak jsem pochopila, je to ještě poměrně sporný text. A předám slovo Regině Bastos a paní Papadopulu. Nejdříve paní Bastos. Muito obrigada, senhor presidente. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla eh, poděkovat eh, kolegovi Čábovi za eh, tuto zprávu a za to, jak svědomitě tuto zprávu vypracoval. Tato otázka je velmi eh, důležitá a z politického hlediska velmi citlivá. Eh, tato zpráva může mít velký dopad na členské státy. Portugalsko je jedno z těch, eh, jeden z těch členských států, který by mohl být Eh, poškozen touto zprávou v případě, že eh, nebudou přijata vhodná opatření s cílem zabránit negativním eh, dopadům. Já jsem předložila proto pozměňovací návrhy společně s kolegy z EPP. Takže o co tady jde? to, že v radě je potřeba mít kvalifikovanou většinu od roku 2014. Hlasování přes kvalifikovanou většinu by měly být eh, ukon... vypočítány podle eh, počtu občanů, kteří mají trvalé bydliště. Co se týče obvyk, eh, obvyklého bydliště, tak by se to nahradilo stálým bydlištěm. A já si myslím, že tady tato změna je velmi zásadní, protože to má velký eh, dopad. Eh, především proto, že kvůli krizi zažíváme velké migrační toky. A tyto migrační toky mají důvody, kvůli krizi a Toto bude mít tedy vliv na uh, počet eh, poslanců, europoslanců, kteří budou v parlamentu. Pan, panu zpravodaji se podařilo dosáhnout eh, výsledku velmi dobrého a že se to přizpůsobí aktuálnímu kontextu. Děkuji. Já opravdu nevycházím z překvapení, protože podle mých dosavadních poznatků od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy eh, smlouva byla alespoň třikrát eh, změněna. Nikdo nikdy nespochybnil pravidla hlasování. Při nějakých příležitostech týkajících se statistik spochybňovat to, zda členské státy Eh, přijeli eh, eh, toto z Lisabonské smlouvy, slovy o fungování Evropské unie, mi nepřipadá zrovna nejpraktičtější. Nejdříve paní Papadopoula, potom paní Harkin. Děkuji vám, paní předsedkyně. To je opravdu velice důležité téma a jsou tu určité spory. Strávili jsme hodně času, času diskuzemi. Už paní Bastos vysvětlila, oč se jedná ohledně kvalifikované většiny. Já osobně předkládám pozměňovací návrh protože je tu celá řada, kterou vysvětlila paní eh, Bastos ze strany mm, zemí střední Evropy a východní Evropy, ale tato zpráva je opravdu technická záležitost a tak jsme na ní eh, hleděli. A je důležité zjistit, jak můžeme dosáhnout důvěryhodných statistických údajů ze všech 27 členských států, abychom ty údaje mohli porovnávat, aby byly důvěryhodné. V minulosti jsme se totiž setkali s tím, že nebyly konzistentní postupy v jednotlivých státech ohledně sbírání statistických údajů a když porovnáte některé statistické údaje a jejich postupy v jednotlivých zemích, tak se mezi sebou dost liší. Tak eh, proto jsme se chtěli zabývat tímto tématem a předložit nějaké kompromisy. Toto ovšem nebyl jediný prvek, který způsobil kontroverzní návrhy. Eh, byla zde zavedena také terminologie, bohužel, která jde proti mezinárodně přijímané terminologii. Spravodaj eh, uvádí, využívá například slova nové regiony, protože eh, my máme mezinárodně uznanou terminologii NUC, a v tomto případě není používána, hovoří se o něčem jiném a také to podobně. Eh, SAD opravdu vedla intenzivní eh, diskuze a náš, náš návrh chce prosit to, co je pro nás důležité. Neměli bychom přijímat žádné změny definicí v článku 2, ani s ohledem na časovou lhůtu nebo které se týkají občanství, ale měli bychom se držet mezinárodně uznávané definice trvalého pobytu. Neměli bychom ani měnit cíl eh, tohoto nařízení. Článek 4 to znamená zaměřovat se na, na to úzké téma eh, statistických údajů. A tomto směru eh, tedy my odmítáme celou řadu návrhu pana Šogora, protože by převrátili eh, vzůru nohama spoustu dalších legislativních aktů. On navrhuje specifické definice, které nejsou přijímané a nejsou používané v mnoha dalších eh, právních aktech Evropské komise my se snažíme nějak eh, usnadnit eh, diskuzi a jako stínová zpravodajka SAD jsem předložila čtyři pozměňovací kompromisní návrhy. Rozeslali jsme všem politickým eh, skupinám a stínovým zpravodajům a skutečně doufám, že abychom tento, toto téma dokončili a uzavřeli, tak bych chtěla všechny požádat, aby si to opravdu prostudovali, protože tu jsou opravdu sporné názory, Eh, ze strany mm, EPP. Ne celá politická skupina EPP je připravena podpoři pana Šogora. A proto bych chtěla, eh, aby dekl, prohlášení NUC eh, od OSN bylo tady zachováno a abychom neprováděli změny cíle, ať už se to týče náboženských poutí anebo nějakých dalších eh, definic občanství. Proto navrhuji eh, stínovým zpravodajům, aby si přečetli naše pozměňovací návrhy a snad se nám podaří dosáhnout kompromisu. Děkuji. Paní Bastos. Eh, budete mít příležitost potom nejdříve paní, paní Harkin. Děkuji paní předsedající. Toto je poměrně kontroverzní dokument a my všichni tedy víme, že potřebujeme přesné, konkrétní, srovnatelné statistiky, ale pokud se týče eh, politických dopadů, pak eh, se to komplikuje. Já osobně si k tomu myslím, že jsme velice blízko textu rady, získali jsme kompromisní návrhy od socialistů a myslím, že je můžeme eh, víceméně podpořit. Já bych eh, řekla mm, článek 2, 1d, eh, druhý podstavec, pokud se týče definice obvyklého bydliště. A pak návrh socialistů je zde takový, že tím obvyklým bydlištěm by mělo být to, kde místo, kde obvykle odpočívá bez ohledu na dočasné absence na tomto místě. Text rady. Tak to vychází z textu z roku 2008 o sčítání lidu a domobytu a tady se hovoří, tady se vychází tedy z účelů eh, těchto Eh, těchto bydlišť, já nevím, eh, bydlení, rekreace, eh, pouč, zdravotnické účely a tak dále. No, ale to znamená, že tady už vlastně máme už v tom nařízení z roku 2008, to znamená, abychom byli konsistentní, tak možná by bylo dobré se k tomu vrátit a zvážit, zda to je takto přijatelné. Já si myslím, že to není žádná nepřekročitelná linie, ale mm, prostě je třeba se k tomu vrátit. Dále, další věc, ke kterém říkal pan Sogor, to je délka, časová délka, eh, časová doba, kterou eh, člověk eh, tráví ve svém obvyklém bydlišti a navrhuje tady pět let. My jako skupina to podpořit nemůžeme, domníváme se, že návrh komise, podpoření také v radě, kde je 12 měsíců, eh, že to je lepší. Je pět let, to ano, pan Sogo to takto navrhl, ale pokud já vím a jsem o ten, pokud si myslíte, jsem mírným, tak mi to řekněte. Já si myslím, že pět let to prostě se nikde jinde v mezinárodních definicích či dokumentech nevyskytuje. Z tohoto důvodu tedy dáváme přednost těm 12 měsícům, jak navoduje komise a jak to schválila také rada. Dále hovořím o navržených kompromisech ze socialistické strany. Tady, myslím, s číslem 4 souhlasíme, eh, což je tedy o šíření genderově disagregovaných dat a to, myslím, můžeme podpořit. Děkuji pan Čaba Ory. Děkuji. Eh, především eh, dovolte, abych reagoval na vaše slova, paní předsedající. Já myslím, že tady nikdo nespochybňuje eh, rozhodovací mechanismus podle Lisabonské smlouvy. My hovoříme o statistickém aparátu, o mechanismu, který nám umožní, abychom ve vhodném okamžiku zjistili, že na území toho a toho členského země, eh, státu se nachází tolik a tolik lidí v tom a v tom čase. O tom to je vlastně demografický výzkum. Tak a my skutečně nechceme měnit Lisabonskou smlouvu. Pokud se tedy statistiky týče, statistika je věda a já eh, mám s ní respekt. Já jsem pracoval jako statistik eh, několik let, čili mám jaksi vlastní zkušenost s tím, jak to doopravdy funguje. Další bod. A eh, tady opravdu bych se rád zastavil u definic. Co je to tedy to obvyklé bydliště, habitual residence, jak tedy eh, toto zjistit. 12 eh, měsíců podle mě je příliš málo. Tady nehovoříme o nějakém novém procesu statistiky, tato používá už dlouho. Obvyklé bydliště, to je skutečně zavedený koncept. A dříve to znamenalo období deseti let. A já myslím, že to má svoji logiku, protože sčítání se obvykle dělá každých deset let a z nich se vychází při dalších výpočtech. Čili eh, členská země může statistická data sdělovat co rok. A myslím, že komisi jde o to, aby se modernizovaly vztahy s národními statistickými úřady. A samozřejmě pak toto může mít dopady do našich výpočtu. To je možná dobře, možná špatně, já nevím, ale každopádně komise chce, aby ta data neexistovala vždy s dvouletým spožděním, aby byla prostě čerstvější. To chápu. Nicméně méně pochopitelné je pro mě toto. Eh, ta, ta myšlenka obvyklého bydliště nebo obvyklého obyvatele. Eh, znamená to nějaký závazek mezi dotyčnou osobou a tou členskou zemí? my můžeme hovořit o části populace nebo jenom o jednotlivcích, která, který třeba nemají zde rodinu, rodina žije někde jinde a jsou to lidé, kteří možná pravidelně se pohybují mezi e, dvěma místy, třeba jak já to dělám, mezi Bruselem a e, mezi mým bydlištěm a vím, že takových e, já nevím, Španělů a Italů je na cestách hodně, čili je nás mnoho No, 12 měsíců, eh, já myslím, že to je méně než obvyklá smlouva o práci. Ta je, to obvykle by měla být na 3 a 4 roky. Eh, třeba, eh, já nevím, jest, ať jste Belgičan, já nevím, Rumun nebo kdokoliv, no to je jedno, protože, ale my jsme tady prostě, protože tady pracujeme pak jsou tady různé stáže nebo vysílání z nějakých dalších důvodů do zahraničí a to všechno se taky musí brát nějak do uh, úvahy. Čili já nevím, tady je, potom existuje také koncepce pěti let, ale potom je také e, koncepce trvalého bydliště. A já e, vím, že to také je v jakési konvenci zakotveno, a tam se, myslím, hovoří o pěti letech. Čili i když možná tady bychom neměli hovořit o trvalém bydliště, mělo by to být asi těch pět let eh, statisticky. Eh, my tady hovoříme tedy o lidech, kteří by alespoň jeden rok měli mít bydliště v tom čelom státě. Čili to je závorka nyní, kterou zavírám. Eh, hovořili jsme o statistice, o povaze statistiky a musím říci, že radou to prošlo hladce. A že také si myslím, že prostě eh, vlády vyslali své statistické experty a ti se nějakým způsobem dohodli, něco předložili, všichni souhlasili a mm, že jim to vyhovovalo. Jenomže teď už máme Lisabonskou smlouvu a mm, musíme říct, že tento proces je prostě starší než Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva má určité dopady a to i třeba na statistika, statistické metody nebo výpočetní metody. A je to vlastně tak, že parlament eh, pozvedá hlas a, a začíná jakoby dát problémy a my říkáme, tady jsou ještě jakési politické dopady, které možná jsme nečekali a my tedy nespochybňujeme odbornou statistiku, jenom říkáme, že když se prováděly tyto výpočty, tak to možná bylo s tím, se zaměřením na jiné účely a podobně. Třeba dopady na rozhodovací proces. Já, já nevím, já jsem nikdy neviděl um, model ani v radě, ani v komisi model, který by zkoumal, eh, jak jaký dopad toto bude mít na rozhodovací mechanismy. Jestli to bude mít nějaký deformační účinek, nebo co. Třeba kdybychom měli nějaký příklad, tak se nad tím můžeme e, zamyslet. Potom bychom mohli taky posoudit, e, prostě v jakého rozsahu je to problém, jestli je to vážná věc, na kterou je třeba se soustředit a tak dále. Čili může se stát, že tam máte, já nevím, 100 tisíc lidí, kteří patří na toto území nebo na tamto území, ale de facto eh, nemá to žádný dopad na nějaké politické rozhodování a možná, že i pokud se to týkalo menších eh, skupin, tak to bude to tež. Já nevím, kdybychom měli prostě příklady, více příkladů, tak by bylo o čem více debatovat. Uh, Pan Sokor hovoří o pěti letech, to je možná dobrý nápad, já nevím, ale každopádně budeme muset projít trialogem, tam si můžeme vyměnit eh, argumenty a možná, že tam zazní přesvědčivé argumenty nebo nějaké hmatatelné příklady a budeme vidět, že eh, prostě ta či ona metoda nebude mít nějaký vysloveně špatný dopad na te, tu či onu členskou zemi. Prostě eh, každopádně donutíme takto radu, aby nám předložili, jak to vlastně bude vypadat v praxi, jaké to bude mít dopady. Čili tolik, tolik z mé strany k této, příspěch k této debatě. Není to poprvé, kdy jsme v situaci, jako je právě tato, ale prostě nastávají časy a chvíle, kdy parlament musí se zamyslet nad svojí politickou roli a související problémy. Já se omlouvám, už máme málo eh, času. Vím, že chceme, aby se vyjádřili všichni, ale nemělo by se stávat, eh, že někdo z, z přispívajících bude hovořit třikrát déle než zprávodaj paní. Mm, pan Orgen, potom paní Omen Reuten. Děkuji vám, paní předsedkyně. Stručně, jak už bylo zmíněno, cílem celého textu je, abychom měli věrohodná statistická data. To je skutečným cílem celé této zprávy. Já se e, obávám, že taková koncepce nebo definice jako obvyklý e, obyvatel e, by vedlo k, ke vzniku chaotických statistických údajů. Když se podíváte na článek číslo 2, hovořící o e, běžném bydlišti za 12 měsíců. Na základě této koncepce e, lze započítat někoho někam, pokud tam se trvá patřičnou dobu. To je tedy celá koncepce tohoto pojmu. Chtěl bych e, upozornit kolegy na to, aby podpořil náš pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji, paní Omen Reuten. Eh, Děkuji, paní předsedající. Když jsem předložila první pozměňovací návrh na půdě EPP během té přípravné fáze, tak jsem se cítila znepokojená, protože tam bylo několik bodů, které v slušné Evropě nejsou správné. Například tam se hovoří o etnickém původu. E, naštěstí to už bylo vyňato. Naštěstí. A potom jsou tam ještě další pojmy, jako například občanství, které budou-li ponechány, tak to bude znamenat, že Irové by byly vlastně největší zemí, protože mají největší diasporu na světě. Já si myslím, že tento koncept je neudržitelný. Co je důležité? Je potřeba si uvědomit, aby statistika poskytovala přidanou hodnotu a aby se z této statistiky eh, mohli eh, získat politické dopady a chceme-li to pro kvalifikovanou většinu, no tak to nemá smysl, protože například Nizozemsko má 16 milionů obyvatel. Vezmeme tedy 12 bodů, nebo třeba Rumunsko má 21 milionů obyvatel, takže čtyřikrát a půl více, takže o čtvrtinu více populace a bude mít pouze 13 bodů. Eh, takže bude-li toto podrobeno politickému vlivu, který bude matematicky vypočitatelný, tak je to absolutně nemožné. Další věc. Vrátíme-li se k těm pěti letům, tak co uděláme s těmi lidmi, kteří žili pět let v jiné zemi? Co se stane, když někdo žije pět let mimo svoji zemi, tak na účet koho žijí, jakou infrastrukturu používají, jaké silnice, jakou podporu dostávají, jak se to počítá. Takže těch pět let bydliště také nepovažuji za vhodné. Musíme se podívat na kompromisy, které byly již předloženy. Já jsem si podrobně prostudovala text a rady a na základě tohoto textu si myslím, že mohu říci, že politický argument celého tohoto tématu eh, spočívá v tom, že o tom potřeba dále ještě diskutovat. Děkuji. Eh, Děkuji. Já mám dvě poznámky. První se vztahuje eh, k demografickým statistikám jako takovým. Pan Ory už to zmiňoval. Hodně se změnilo od 19. století, kdy každý deset let docházelo ke sčítání obyvatel a e, žandáři na koni projížděli vesnicí a počítali obyvatele. Statistické metody od té doby e, doznaly naštěstí velkého vývoje a e, poskytují nám poměrně více detailů ještě jich není dost. Víme, že někdy je zapotřebí eh, ještě mnohé zlepšit, ještě nemáme tedy eh, takové údaje, jaké bychom si přáli, ale statistická oblast opravdu doznala velkého pokroku. Cílem tohoto pokroku je tu eh, realitu zpracovat co možná nejlépe prostředky, které máme k dispozici. A a v některých případech to může být složitější či jednodušší. Není náhodou, eh, pokud statistici eh, uznali mm, metody používané komisí protože to jsou skutečně metody, které umožňují postoupit dál touto cestou. A to znamená, že postupujeme eh, čím dál blíže k našemu cíli. Za druhé, způsob, kterým se propojuje definice běžného nebo obvyklého bydliště a článku 2 to je otázka, která se objevuje v článku 4. V článku 4 si myslím, že je definice, která je přesnější, protože tento článek je navázan na otázku většiny eh, využívání statistických eh, údajů neboli tedy hlasování kvalifikovanou většinou. Ale myslím, že ten kompromisní návrh, který byl navržen SAD, abychom zohlednili také specifičnost eh, statistik z článku 4, kdyby se toto tedy mělo stát obecným pravidlem pro eh, definici eh, obyvatel s trvalým bydlištěm, tak by to, nevím, zda by to bylo užitečným nástrojem. K tomu, co říkala paní Harkin. Ohledně toho všeho, co bylo hm, schváleno na radě, je tu text, ze kterého se vycházelo a také definice um, obvyklého obyvat, uh, bydliště, tak je tu určitá specifikace, ať už je to tedy ta um, náboženská pouč nebo péč o, péče o příbuzné, což mi připadá opravdu udivující něco takového začlenovat. Pak je tu ovšem také názor komise, který bychom měli zohlednit a pan Tomas Mann nakonec. Děkuji, paní předsedkyně. U nás Eh, se vždycky snažíme dospět k dohodě. Já nyní sleduji tuto diskuzi a vidím, že jsme od sebe velmi vzdáleni. Eh, my jsme zatím nepředložili pozměňovací návrhy a já slyším, jak odlišné ty názory jsou a to je závažné. To, co řekla Ria ohledně eh, etnické eh, příslušnosti a že to bylo považováno za nepřijatelné, tak to je krik kopředu. Ale co se týče statistik a dopadu na praxi, někdo, kdy je občan a jakým způsobem se s tímto pojmem má postupovat, a jak ty statistiky se dají odlišně vykládat. To je důležitá otázka, takže jak o tom budeme moci hlasovat. Protože když budeme hlasovat o tak kontroverzním stanovisku, o kterém se zde hovoří, možná by bylo lepší, abychom se mohli uh, dohodnout na nějaké věci, protože máme tady e, e, různá stanoviska a nemůžeme říci, že pouze na niancích se nemůžeme dohodnout. Eh, co se týče jiných výborů, které se tím zabývají, tak tam vysílají také velmi alarmující signály. Já bych to chtěl znovu připomenout. Možná bychom to měli eh, přesunout, odsunout a pokusit se nalézt společné řešení. Místo toho, abychom mezi sebou bojovali a aby každý přicházel se svým odlišným názorem v závislosti na tom, z jaké skupiny je. Pane Jury, vy jste hovořil skutečně nejdelší část na této schůzi. Bude to stručné. amelyben igyekeznek meg. Já mm, jsem hovořil s lidmi z eh, Evropské komise a oni nás eh, ujistili, že země jsou podporovány v tom, aby podporovali, aby používali eh, koncepci obvyklého bydliště a pokud to není možné, je zde alternativa. Já myslím, že to situaci dále Eh, jak si komplikuje situaci a eh, prostě v jedné situaci je možné počítat takto, v jiné situaci se bude počítat jinak. Pan, pan eh, vy už jste hovořil, říká paní předsedající, takže teď musíme dát slovo také komisi. Oni určitě vaším námitkám vyhoví. Jsou zde ještě další, kteří chtějí hovořit. Madame Papadopoulou, une seconde. Paní Papadopoulou, jenom vteřinu. Bude to velice stručné. V mém stručném úvodu jsem prohlásila, že intenzivně jednáme s radou a skutečně s panem Manem jsme se snažili dosáhnout kompromisu, protože když zítra budeme hlasovat, musíme vidět, které politické skupiny souhlasí a které nikoli. Dobře, já jsem předložila návrh. Dovolte mi, paní předsedkyně, abych to řekla panu Orimu. To je tu navrh komise, my tu máme kompromis číslo 3. My jsme to přijali, takže navrhuji politickým skupinám, aby, to po, aby si bedlivě přečetli pozměňovací návrhy. Předsedkyně, oni to udělají. Chci předat slovo komisi. Euh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl předložit omluvu našeho ředitele, který musel zůstat v Lucemburku eh, ze závažných rodinných důvodů. A protože byla technická závada, tak jsem uvízl ve vlaku v Namíru, takže se o, eh, o, eh, omlouvám za tyto technické potíže. Chci především zdůraznit, že Eh, přijímáme eh, s radostí to, aby byl právní základ eh, pro získávání statistických údajů ten, který jsme již přijali, aby byl tedy tento princip takto vystavěn, protože na listopad 2014 už nebude stačit jen poskytování dobrovolných údajů. Co s tím vlastně chceme udělat? My jsme se nesnažili interpretovat nějak smlouvy, ale snažili jsme se najít nejlepší postup k jednotné definici, která by umožňovala porovnatelnost údajů ze všech členských států a jejich věrohodnost. A proto jsme se drželi zcela konzistentně aký komunitér, na, která se, na které se odvoláváme a také jsme se drželi mezinárodně uznávaných definic, abychom uchovali objektivitu těchto rozhodnutí. za třetí, snažili jsme se stanovit kritéria, která budou stabilní a trvalá v čase aby tedy se předešlo krátkodobým řešením. Statistice, statistikové si dobře uvědomují, jaké výzvy eh, představuje získávání údajů o populaci. A o tom hovořila již paní předsedkyně. Jedná se o věc, kterou je zapotřebí eh, důkladně prostudovat s demografickými experty a ti se shodli na tom, že stávající eh, definice eh, zakladající se na usual residence, na běžném bydlišti je, nebo obvyklém bydlišti je tou vyhovující. Toto nařízení má dva cíle. Za prvé poskytnout rámec pro získávání údajů a celkově a za druhé, abychom poskytli údaje, které jsou důležité pro jednotlivé politiky EU. Čísla využívaná pro e, systém hlasování kvalifikovanou většinou mají být využívána e, striktním způsobem e, porovnatelně se správně řadem jednotlivých členských států. A obvykle bydliště má být také chápáno striktně podle své definice. Pak do článek 3 je pravda, že tu je velká flexibilita pro čísla, která mohou být použita pro jednotlivé proměné. Ale tato flexibilita by neměla eh, příliš ovlivňovat eh, čísla poskytovaná členskými státy každé září. Komise předložila svůj návrh. Chci vás ujistit, že tento návrh vychází z velice dlouhé spolupráce s experty a naším cílem je dosáhnout co nejvyšší porovnatelnosti a důvěryhodnosti údajů získávaných z členských států a samozřejmě velice rádi budeme jednat dále eh, v trialogu a eh, to za účelem dosažení co možná nejdokonalejšího textu. Dobře, děkuji. Myslím, že to hlasování bude obtížné. Teď jde o to, Zda si politické skupiny přejí mít ještě delší čas na vypracování kompromisu, aby se hm, podrobněji podívali na pozměňovací návrhy od socialistů. Pokud eh, to budete přát, můžeme to učinit, ale jedna věc ve mně budí obavy. Na jedné straně vidíme, co řekla komise, že statistiky potřebujeme využít od 1. ledna 2014 a 1. ledna 2014 eh, není vyloučeno, že tu bude víceletý finanční rámec, který bude třeba plnit. Takže když budeme vstupovat do vyjednávání s radou, bude to vyžadovat určitý čas. Navíc bude zapotřebí, aby členské státy toto převedly eh, do svých eh, statistických eh, postupů. Takže na plenárním zasedání, jak, jak vyjednáme případně náš mandát pro vyjednávání. Pan Értenék egyet azzal, hogy... Já e, bych s tím mohl e, souhlasit s tím e, odložením za jednou za jedné podmínky. A sice, že se provede modelový výpočet. Prostě, abychom měli model, který by byl postaven na této definici, a který by prostě nám ukázal, jak to bude vypadat. Pokud nám to komise udělá, tak nás to může ujistit. Možná, že to může se projevit jako dobrý způsob výpočtu na, navzdory tomu, co si nyní myslím. Má komise studii dopadu? No, tak eh, nemůžeme ještě čekat, protože to by znamenalo ještě celovic protáhnout další dva šest měsíců, pane Sarkasi. Eh, Paní předsedkyně, já eh, chápu, o co žádá pan Thomas Mann, ale praxe nám ukazuje, že tady se jedná o rozpravu, která má být eh, politické povahy, ale přitom je to věc technická a statistická. Může to vést k věčným studiím a seminářům, protože zatímco my, politici, se připravujeme na to, abychom byli statistici, no tak to je vlastně několika leté studium. Já jsem byl vždycky eh, proti tomu, aby státní zaměstnanci dělali práci politiků a naopak. Protože statistika je věda. Tam existují svoje eh, pravidla a vyžaduje to eh, práci, která už trvá několik eh, set let. Já nejsem připraven, na, nejsem připraven ani schopen o nějakém výpočtu diskutovat. Technické záležitosti nejsou úkolem tohoto výboru. Toto je téma, které je velmi technické. Už jsme o tom diskutovali o politických dopadech a dostatečně, protože tady Eh, já si myslím, že pokud nebudeme hovořit o těch politických věcech, tak ta diskuze bude věčná. Ano, to je tedy bod, který nadále bude na našem programu a uvidíme, jak budeme definovat náš vyjednávací mandát, uvidíme, jak to je po hlasování politických eh, skupin, aby politické skupiny mohly definovat lépe eh, svůj názor a hlasovat se tedy bude zítra. Tak, to je, myslím, má pane zpravodaji, ještě si přejete k tomu něco poznamenat? Bude to velmi stručné, jenom bych rád zareagoval na paní Harkin na Papadopulu. Já jsem se už zmiňoval o tom, že to jen nesouvisí s východní Evropou. Měl bych, eh, měl bych tedy říci, že to jsou věci, které se týkají střední a východní Evropy. A můžeme přijmout definici, tak jak zde byly předneseny od eh, socialistické skupiny. A k tomu, co říkala paní Harkin, bych jen rád poznamenal, že náš koordinátor už eh, odpověděl na váš dotaz pět let, je už součástí směrnice, kterou jsme tu měli, takže to už zde bylo. Ten pětiletý, ta pětlá koncepce už zde byla. Vyslechli jste si tedy závěr zpravodaje a hlasovat se bude zítra. Než se pustíme do dalšího bodu číslo 13, chtěla bych se vrátit k bodu číslo 2 a chtěla bych zde přivítat mezi námi pana Jonatana Busutilu a Nikolu Troše, dva národní detašované experty, asistenty, kteří přišli do našeho eh, výboru eh, pro zaměstnanost a sociální věci. Vítáme vás zde eh, mezi poslanci a poslankyněmi. Jste nám vítáni. Äh, Děkuji. Paní předsedkyně, já bych äh, chtěl stručně pohovořit o pozemním obdavování. Äh, minulý, minulé pondělí jsme měli setkání stínových zpravodajů a musím říci, že jsme se nebyli schopni dohodnout na nějakém dalším kompromisu. Tady ty ty čtyři kategorie, které tady máme, e, které se týkají e, přístupu na trh, takže ty byly e, rozšířeny na jedenáct kategorií. My jsme přinesli, předložili mnoho kompromisů, nejenom v Bruselu, ale i v Frankfurtu, i v Berlíně, dokonce na Den svatého Valentína. Takže vidíte, že jsme se opravdu snažili spolupracovat a něčeho dosáhnout. My jsme pracovali na všech detailech, ale museli jsme skonstatovat, že jsme eh, nedosáhli kompromisu. Eh, my jsme eh, měli druhé setkání stínových zpravodajů během dneška, ale bohužel se nám to nepodařilo. Ale cílem je, že čeho jsme dosáhli u toho posledního kompromisu, tak abychom to mohli eh, ponechat pro výbor TRAN. Eh, výbor pro dopravu čeká na to, jak se rozhodne výbor pro zaměstnanost. Takže zítra tedy nepotvrdíme veškeré detaily této zprávy, ale my chceme eh, mít tuto zprávu včas, abychom vyslali signál výboru pro dopravu a potom, aby na plénu se mohlo dospět k nějakému rozhodnutí co se týče eh, toho, eh, na čem jsme pracovali, je, že abychom eh, zabránili tomu, aby bylo příliš, mm, aby my prostě jsme chtěli zajistit dostatečné dobré podmínky pro naše zaměstnance, aby existovali v bezpečném prostředí. A zítra se po hlasování tedy dozvíme, že e, tato zpráva bude předložena včas, aby to nezměnilo z pořadu jednání. A e, tím by se nezískal jeden měsíc, ale já myslím, že po té e, dnešní rozpravě doufám, že se to ještě neodsune. Já doufám, že, nebo vím, že na výboru Eh, pro eh, dopravu, k tomu mají také kontroverzní stanovisko a asi ten jeden měsíc nebude stačit. Eh, zítra ta naše pozice bude ještě potvrzena a ten kompromis, který jsme vyjednali, je základem pro vyjednávání Eh, to bychom měli uznat a já si myslím, že je důležité vysnat tento důležitý signál výboru pro dopravu a chtěl bych poděkovat všem těm, kteří na tomto pilně pracovali a umožnili, abychom eh, mohli dosáhnout kompromisu. Eh, nám se ale nepodařilo dosáhnout to dodatečného řešení k tomu, co jsme dojednali. Jak říkám, my jsme pracovali velmi plně v dobré vůli, ale existují různá stanoviska. Polska. Thank you, Thomas, for your update. Děkuji, Tomase, za aktualizaci. A nyní stínový zpravodaj jako první Jutta Steinruck. Grundsätze. Eh, děkuji. Já bych eh, chtěla nyní eh, skonstatovat, že dopad otevření trhu na zaměstnance, tak to není pouze čistě německá otázka či zemí německy mluvících. Už jsme o tom eh, diskutovali eh, během tohoto roku. Také můžeme skonstatovat, že výhody plynoucí z hospodářské soutěže se týkají i jiných eh, regionů. A naše letecké společnosti nezískají žádné výhody v případě, že budeme provádět dumping na letištích protože já si myslím, že tu výhodu, eh, konkurenční výhodu musíme získat na základě bezpečnosti eh, v provozu letiš. Je důležité, aby v tomto eh, balíčku toto bylo dobře vyjednáno a ve výboru pro dopravu. Současný rozvoj nebo současný vývoj situace ve vyjednávání tak na tento, na toto vyjednávání kolegové z výboru TRAN nahlížejí s velkými obavami protože je důležité, abychom pracovali v zájmu eh, zaměstnanců a abychom eh, zabránili mm, těm špatným podmínkám. Já jsem nyní eh, slyšela, že evropští konzervativci chtějí stále větší Eh, liberalizaci a já doufám, že se toto neprosadí. A je potřeba si uvědomit, že existují tady tato eh, stanoviska ze strany liberálů a konzervativců a chtějí oslabit práva zaměstnanců. Je jasné, že i zde v našem výboru, že mají v popředí eh, trh, ale je důležité nestratit ze zřetele zaměstnance jejich zájmy. Budeme-li zítra hlasovat o tom eh, kompromisu a schválíme-li ho, já jsem eh, minule hlasovala proti a budeme-li Eh, hlasovat pro, tak pouze proto, že zabráníme tomu nejhoršímu pro zaměstnance. Můžeme si představit, že bychom dosáhli eh, pozitivního kroku, kdyby šlo o převzetí všech skupin eh, zaměstnanců v případě, že se změní nabídka. A je v zájmu podniků také se od této většiny vzdálit. Já s tím mám také právní problém s tímto bodem, protože e, žádný zaměstnanec nemůže být e, zaměstnancem druhé třídy v žádné firmě. Nemůžeme e, tedy s tímto souhlasit, aniž bychom do toho nedali i naše srdce. Bach, Mr. Bach, please. Děkuji, pan Bach. Velmi stručně jsem členem také dopravního výboru, takže myslím, že tady eh, zde jsem pracoval na obou pilířích. A to znamená, že také eh, víme, jak je nyní na tom jednání v dopravním výboru. Já si myslím, že my skutečně zde eh, musíme postavit hradbu nespoutané konkurenci a já myslím, že jsme učinili první dobrý krok a já tady musím eh, schválit to, co říká paní Jutta Steinruck. Tady skutečně bude prací pro soudy, jak to má vypadat, tyto dvě různé klasifikace. Také myslím si, že bychom měli Eh, svoji pozici upevnit a zítra to odhlasovat pozitivně. Dopravní výbor totiž čeká na naše rozhodnutí a myslím si, že to je velice jasný signál tímto směrem. Také blahopřeji Tomasu Manovi za obrovskou odvedenou práci a ochotu přijímat kompromisy. Děkuji. Eh, teď promluvím já eh, jako liberální frakce jsme tenkrát tento eh, ten, takový návrh ve výboru EMPL odmítli a učiníme tak znovu. Myslíme si, že je to velmi nevyrovnané, eh, poněvadž existují zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců a myslím, že je špatně stavět je do protikladu, protože jakmile nefunguje podnik, tak v podstatě ztratí práci všichni ty zásahy v této oblasti jsou příliš hluboké, příliš silné. Já myslím, že tady je eh, třeba kdykoliv dochází k nějaké změně, tak je to přísvázané, to je prostě neúnosné. A eh, také pokud se týče, my jsme mm, vlastně očekávali ofenzívu, která se týká pozemního odbavení a také jsme mysleli, že eh, důkladné vzdělávání, že může tedy přijít právě ze strany, ze strany zaměstnavatelů především, že to tam mělo být a už, už to tady zase není, takže opravdu z toho nemůžeme. Eh, pan kolega Hendl. Děkuji, paní předsedající. Já budu eh, stručný. Já také nehořím přímo pro tento kompromisní návrh, který jsme ve výboru schválili. Eh, takže já si to dovedu představit eh, mnohem jasněji, než tak, jak to řekla mm, paní Hirš. Já si myslím, že nyní nejsme eh, v situaci, abychom tuto diskuzi znovu zahajovali, ale měli bychom vyjádřit naši pozici, pokud je o výbor TRAN. A co se týče stínových zpravodajů, tak je pod jasné, že mm, výbor pro dopravu chce, aby tato situace byla zlepšena, především v oblasti subdodávek. E, co se týče sub dodávek, tak to může vést ke, zvětšení, e, ke zhoršení kvality a k dumpingu a také v oblasti e, vzdělávání paní Hirsch. Já, eh, pokud vím, tak ve výboru pro dopravu existují s tím eh, velké problémy, takže já bych chtěl říci kolegovi Bachovi z výboru pro dopravu, že je důležité toto eh, vyjasnit a my samozřejmě nechceme, aby byly mm, odstraněny práva pro zaměstnance, což se kolikrát za to vystupuje. Eh, v tom výboru pro dopravu. Já si myslím, že je potřeba mít eh, na eh, zřeteli sociální kritéria a pokud se nebudou dodržovat kolektivní vyjednávání a práva zaměstnanců, tak tato směrnice nemá smysl. Děkuji. Rapporteur, Děkuji a nyní pan Thomas Mann. Děkuji. Eh, teď eh, ještě jedno je třeba říci, že pokud máme kompromisy, máme je dosáhnout, tak samozřejmě nikdo netriumfuje, eh, někdo tady hm, je na tom líp, někdo hůře, ale já si přesto myslím, že zítra přece jenom bude mít velkou většinu. Prostě nechceme, aby zaměstnavatele eh, byli nečistou konkurencí, eh, vylučování ze hry. Eh, nikdo nechce, aby pracující končili na plažbě. Já si myslím, že toto je velmi důležité. Pozici EPP už tady sdělil pan kolega, takže já jenom to, co jako zpravodaj chci k tomu říci. A sice já doufám, že v příštích týdnech budeme mít možnost se ještě jednou sejít. Eh, stínový zpravodaj za oba dva výbory, my a TRAN. A mm, doufám, že eh, se shodneme, že je to důležité rozhodnutí, eh, které musím ještě jednou probrat, čili více kompetenci ponechat členským zemím, také klauzule subsidiarity, to bude třeba ještě vyjasnit, jak to bude. A také myslím si, že to žádá komise notification místo information, tak to nejde, prostě to eh, tak to nejde eh, aby na jedné straně tady byla kompetence pro členské země, ale zároveň podle schvalování komise to nejde. Takže musím říci, že jsme se skutečně pokusili o to, aby pracující neměli pocit, že jsme je nechali na holičkách a to je, myslím, ten hlavní signál, který vysíláme směrem k výboru pro zaměstnanost. Uvidíme, mm, sice zítra asi nebudou hlasovat všichni pro, ale přesto tady doufám bude eh, většina. No a pak uvidíme, jak to dopadne eh, s vyjednávání s těmi zpravodajů eh, ve výboru dopravním. Eh, čili je to prostě tak, eh, je to vlastně jejich téma, my k tomu podáváme stanovisko a už to je poměrně eh, velký úspěch. Možná, že budeme moci, měli bychom tedy na závěr zamáčknout slzu a těšit se z toho, co se nám podařilo dosáhnout a myslím, že jsme skutečně přispěli hodně. Děkuji hlasování zítra o pozemní odbavení. A teď jsme u bodu číslo 14. A to je agenda pro přiměřené, užitelné a spolehlivé důchody. s eh, pravodajem Ria Omen Reutem máme 303 pozměňovacích návrhů a já dávám slovo paní Omen Reutem. Děkuji vám, paní předsedající. Máme tady čtyři pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Eh, dík naštěstí je tady mnoho pozměňovacích návrhů, eh, které jsou velmi užitečné a které doplňují zprávu, kterou jsme předložili. Paní předsedající, mohu vám říci, čem souhlasím a v čem vidím ještě nevyřešený problém. My jsme získali velkou podporu za to, že body, nebo v tom, že body prvního pilíře jsou velmi důležité. Já myslím, že bychom eh, měli zaručit ještě další věci, jako v pozměňovacích návrzích 87, 88 a tak dále. V prvním pilíři hovoříme o fiskálních eh, eh, úlevách. Potom tam jsou také pozměňovací návrhy, eh, které se týkají odpracovaných let, než se dostane důchod. Pozměňovací návrh 120, 121, 122, tam je podpora pro druhý pilíř důchodů. Ale podíváme-li se na ty pozměvací návrhy, 44, 68, 70, tak s tím nemohu souhlasit. Eh, protože nejedná se pouze o první pilíř mezigenerační solidarity. Navíc mě ale překvapuje pozměvací návrh zelených, kteří chtějí vyjmout 113, eh, 117 a 118. A je tady také několik eh, pozměvacích návrhů, kde si nepřejí, aby existoval vztah mezi delší větší očekávanou délkou života a výpočtem důchodu. Potom je tady několik pozměcích návrhů, které hovoří o tom, že eh, důchodové systémy, které eh, jsou v rámci spoření, takže jsou pod větším tlakem eh, než ty, kde se průběžně odvádějí dávky. Já s tím souhlasím, ale nesouhlasím s pozměňovacím návrhem 115, který omezuje eh, kapitál pro penzijní fondy. Já si myslím, že počet zúčastněných eh, zaměstnanců, kteří odvádějí dávky a tyto dávky jsou zásadní otázkou pro udržitelný základ pro důchodový systém v prvním pilíři. A já chci, aby toto bylo zaručeno, tento první povinný pilíř. Ale potřebujeme větší počet zaměstnanců a po delší dobu. A nemyslím si, že by se to týkalo pouze délky důchodu, ale také přijmout opatření pro to, eh, pro ty, kteří eh, jsou starší 50 let a chtějí pracovat, tak aby našli práci po tom, co jim je 50 velké procento obyvatelstva v Belgii, kterým je přes 60, tak jsou stále aktivní, jsou součástí pracovního procesu. Je potřeba se podívat na skutečný věk, ale musíme se snažit také poskytnout více práce více lidem, pokud tyto lidé, tyto lidé chtějí pracovat. Proto také eh, já eh, chápu eh, co je hlavní myšlenkou pozměňovacích návrhů socialistů. Potom jsou tam pozměňovací návrhy o ženách. 229, 230 a 234. 80, 81, 183, 117. To se týká e, větší délky, e, větší očekávané délky. Já s tím nemohu souhlasit tedy délky pracovního života. Potom se to týká také záruky dobrých pracovních míst. Já s tím souhlasím, je potřeba zaručit dobrá pracovní místa a ne nejistá pracovní místa. Existuje mnoho lidí, kteří se nacházejí ve zranitelné pozici, eh, kteří jsou součástí v pracovním procesu a bylo vypracováno mnoho připomínek ohledně zranitelnosti těchto lidí. Když se tady říká, že je potřeba pracovat déle, v pokročilejším věku, tak to není rozhodnutí, ke kterému by se mělo přistoupit na evropské úrovni, ale mělo by to být eh, přijato na vnitrostátní úrovni a skontaktovat sociální eh, partnery. A k tomu se ještě vrátím později. A co je také pro mě problematické, je to, že se vyškrtnul odstavec 8. 176, eh, návrh od zelených. Oni se soustředí především na ten první pilíř a když eh, tady máme problém s veřejnými financemi, tak první věc, které se to dotkne, tak to jsou důchody. Věc Portugalsko, Řecko, Španělsko. To je to, co se nyní děje. Když jeden členský stát nespořil a když někdo eh, je závislý na státě, tak eh, členský stát začne osekávat důchody, no a potom jsou problémy je potřeba mít eh, záruku příjmů. To je prvotní. Tyto struktury jsou zcela nezbytné. Je potřeba uznat, že demokracie, pardon, demografie musí sehrát důležitou úlohu a nemůžeme e, ztratit ze zřetele demografické údaje, takže nemůžeme dělat, jako kdyby se nic nestalo. Dobře, tak e, zvýšíme ty odvody nebo se podíváme na jiné finanční prostředky, abychom zaručili důchody, protože jinak odkud ty peníze dostaneme? Budeme to uh, brát uh, z rozpočtu na vzdělání nebo uh, z rozpočtu na sociální dávky? Musíme mít tedy nezávislou vizi. A v této souvislosti, pokud jde o mezigenerační solidaritu, tak eh, nemůžeme se zaměřit pouze na mladé, protože mladí eh, potom se dostanou do té situace, že budou muset se žít eh, s staršími občany, kterých bude stále více a tito mladí jim budou muset platit. Takže Jaké druhy nebo způsoby financování mohou být nalezeny v rozpočtu? Když řekneme, že je potřeba aplikovat eh, nějakou eh, daň, solidární daň u vyšších příjmů, tak tím nesnížíme ten demografický eh, tlak. A já stále trvám na tom, že je důležité, abychom měli eh, doplňkové systémy. Já si myslím, že je to zásadní, aby se všechny generace zúčastnily této, eh, mm, těchto, tohoto druhého pilíře pokud jde o penzijní připojištění. Je potřeba mm, dát více informací ohledně důchodů. Všechny ty pozměňovací návrhy které se týkají zřízení druhého pilíře a více informací, tak s tím já souhlasím. Já neříkám, že bychom měli mít uh, druhý pilíř pro uh, doplňkové uh, dobrovolné připojištění. Ne. protože jestliže tam bude ten eh, prvek, který bude povinné povahy, tak tam potom nebudeme mít tu mezigenerační solidaritu. Eh, kolegové, prosím, poslouchejte mě. Halo? Já mluvím, prosím, poslouchejte mě. Já neříkám, že ten druhý pilíř by měl být povinný, ale bude-li existovat, tak je třeba ho nabízet. Někteří kolegové řekli, že mnoho malých a středních podniků nemohou mít povinnost vytvářet důchodový systém. Já, co chci, je, aby Evropská unie dala kreativní možnosti, aby já jakožto malý a střední podnik jsem se mohl e, připojit k už existujícímu systému. To je to, co si já přeji. Takže zcela nesouhlasím se všemi těmi pozměňovacími návrhy, které chtějí to je 240, 244, 245, to je ty e, návrhy, které chtějí vyškrtnout druhý pilíř, chci oslabit. Také zcela nesouhlasím se vším, co oslabuje úlohu sociálních eh, aktérů. E, včera večer jsem přemýšlela nad tím během té konverzace, které jsem měla, takže pokud je o ten druhý pilíř, tak nemůžeme zmiňovat pouze sociální aktéry, ale také generace. Ty generace musí být zmíněny ve druhém pilíři. ...353, 350, 253, 254, to je problém, který mám s pozměňovacím návrhem pana Beckera, který se potom Frederiku. To je také šokující. Pozměvací návrh o, půj- o úvěrech pro sociální pomoc. Musíme, sociální podporu musíme, mm, takže pokud jde o tu sociální péči, tak je důležité, aby také oni byli odměňováni, aby potom měli důchod. A potom ti pohybliví eh, mobilní zaměstnanci a jejich důchody. Rada ministrů nyní diskutuje o této otázce a snaží se nalézt společné řešení pro mobilní pracovníky. Já jsem eh, zpravodajkou pro toto stanovisko, ale rada zatím nepokročila. Co jsme udělali my jako parlament je, říci, že eh, převoditelnost těch odvodů není potřebná, když ty stanovené odvody v jednom státě se v tom druhém státě zachová. A nejenom, že se to zachová, ale bude se to dále vyvíjet a může eh, se to navyšovat, když ten pohyblivý zaměstnanec eh, bude mm, odvádět dávky tam či eh, jinde. Je důležité, aby ten fond stále existoval a aby se navyšoval. Převoditelnost je otázka, o které se diskutuje. Možná se to v budoucnu vyvine a nebude pouze otázkou zaručit kapitál či předat ten akumulovaný kapitál zaměstnanci, ale zaručit určitý eh, nárok na to získat určitou sumu. Tomasy. Já si myslím, že je potřebné zaměřit se na něco, o čem se ní diskutuje. Tady máme minimální předpisy eh, pro to, aby měl někdo nárok na důchod. Dobře. Takže ten nárok je tedy přiznán, ale to závisí na několika faktorech. Potom, co tedy má někdo nárok na ten důchod, tak není potřeba to převádět někam jinam. Můžeme říci, že minimální lhůta pro eh, vypočítání důchodu nebo toho nároku je 21 či 22 let a potom od určitého věku, když eh, ten člověk začne pracovat, tak už eh, má právo na to, aby byl aby získal nárok na ten důchod, protože někdo třeba tři měsíce Eh, přestane pracovat, tak není dobré, aby musel znova vyřizovat veškeré formality, aby si aby měl potom nárok na ten důchod. Je důležité, aby ten eh, nárok na důchod měl stanovenou určitou lhůtu. Protože když eh, v nějaké zemi se řekne, že to je pět let, no já o tom pochybu, že by to fungovalo, ale musíme dbát na to, aby mobilita zaměstnanců tím neutrpěla a aby byla slučitelná mobilita zaměstnanců s tou kumul- kumulativní otázkou e, nároků na důchod. Já mám několik textů, připravím texty, kam zapracuji pozměňovací návrhy, mm, o kterých potom můžeme eh, diskutovat a potom uvidíme, jaký na to budete mít názor a ty moje nové návrhy, kde zapracuji posmívací návrhy, jsou ale otázky, kde máme velmi odlišné názory. Souhlasíme pouze v několika, ale pokusím se dosáhnout co největšího konsensu v rámci vědnávání. Ve středu se sejdou všichni stínoví zpravodajové. Mému eh, kmotrovi, můj, kmot, můj kmotřenec eh, končí školu, takže dostane diplom, takže já možná to budu muset změnit, to datum. To je zatím vše. Děkuji vám všem za to, že jste poskytli tolik eh, pozměňovacích návrhů, protože důchody jsou pro naši eh, společnost a pro naši prosperitu zásadní. Když si uvědomíme, že pětina naší populace je starší 50 let, tak je to přece důležité. Je to otázka, která by měla zajímat všechny. Chceme evropským obyvatelům dát možnost, aby žili dlouho a dobře, ale musí mít také důstojné příjmy. Thank you for your contribution. Děkuji eh, za váš příspěvek. Předám slovo stínovým zpravodajům. Máme tu sedm poslanců, kteří si přejí promluvit, ale v půl dvanácté musí začít slyšení, proto vás žádám, abyste hovořili maximálně dvě minuty. Pan Dádin jako první. Merci. Děkuji. Paní předsedající, jak už uvedla paní eh, zpravodajka, máme celou řadu pozměňovacích návrhů. Máme jich tu přes 50 v kompromisním duchu. To je důležité. A týkají se hlavních témat. Paní zpravodajka už se o tom zmiňovala. Já to nechci prodlužovat, takže se zmíním o dvou. E, ten mix pilířů a, a potom penzijní věk. To jsou témata, o kterých není snadné vyjednávat. Jenom bych chtěl připomenout e, moje stanovisko, které jsem už vysvětlil na minulé schůzi. Jsem přesvědčený, že První pilíř musí být základní. Ano, je pravda, že může být nějaký nepřínostem i v prvním pilíři, ale měl by být ten nejsolidárnější a nejbezpečnější k tomu, aby zajistil penzi. A tento důchod by neměl být minimální. Nicméně by měl nahradit eh, ten dosavadní příjem. To je, to takový ten rozdíl, taková niance, o které třeba diskutovat. A rychle se samozřejmě dostáváme k problému financování takovéto důchodu, pokud má být vyšší než minimální. Prioritou je zaměstnanost. Čím více lidí bude pracovat a přispívat do penzijního systému, tím lépe budeme důchody financovat. Je tedy třeba také e, diferencovat eh, například nějakou obecnou, e, obecné příspěvky, že by byly. E, a to je taková věc, která by měla přispívat do prvního pilíře. To je ten nejobecnější, nejplnější pilíř, eh, který musí být projednán se sociálními partnery, musí mít na mysli trvalý eh, růst, eh, vývoj evropské ekonomiky. A zaměstnavatelé tady mají zodpovědnost, to je věc, kterou je třeba si připomínat. Já vím, že jsem překročil svůj čas, ale je to důležité. Všichni jsme ovlivněni systémem, ze kterého pocházíme, se kterým máme zkušenosti. A každý z těchto systémů má své plus i mínus. Chtěl bych to pojednat v takovém duchu, aby naše stanovisko se eh, zam, zakládalo na tendencích velkých penzijních systémů v Evropě tak abychom mohli vystavit takové návrhy, které budou aplikovatelné všude. A to ve všech zemích, například jako máme ideální systém, který je v Nizozemsku, ale je důležité, aby takový systém byl aplikovatelný, který my si budeme přát a kterým naprosazovat, tak aby byl proveditelný všude. Paní předsedkyně, už jste překročil dvě svěřené minuty. Ještě potřebuji pár vteřin. Co se týče penzijního věku, to by opravdu mělo být, mělo by být prioritou pracovat na tom skutečném eh, penzijním věku, nikoli na tom, který je jen dán eh, zákonem. Měli bychom se zabývat také nezaměstností mládeže a zvýšením tedy penzijního věku. Děkuji vám, eh, pane Dardene, říká paní předsedkyně, uvádí další řečníka. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem nepředložil pozměňovací návrh, ale překvapilo mě, eh, že Eh, jak o tom hovořila paní zpravodajka. Existuje tady velká škála názorů ve členských státech. Co je ale důležité, je to, že podle, po prvním a druhém pilíři bychom tady měli třetí pilíř a že to je důležité pro udržitelnost reformy. Někteří si myslí, že pouze první pilíř stačí, tak zde se milíte. Uh, já si myslím, že je eh, důležité, abychom se podívali do historie a jak se v Evropě a mimo Evropu ty eh, důchody vyvíjely a jaký tlak je na ně nyní vyvíjen kvůli těm okolnostem. Já jsem rád za ta navržená řešení. Já si myslím, že je důležité, aby existovala solidarita mezi generacemi, to je zcela rozhodující je důležité, abychom přistoupili k opatřením, eh, která ještě přijata nebyla, ale je důležité, aby budoucí, eh, budoucí generace tedy eh, potom budou se zaplatit tuto cenu. A potom pokud je o ten tracking systém pro ty různé penzijní systémy, tak to musí být zcela jasné našim občanům, Musí jim být eh, jasné, jakým způsobem eh, budou eh, spořit na tyto důchody. Je zcela důležité, aby to bylo jasné a je důležité, aby to bylo na evropské úrovni. A potom závěrem k tomuto rámci existují pravidla pro pojišťovací sektor, to se musí ještě zapracovat nebo rozpracovat, potřebujeme flexibilitu, aby ty národní systémy byly do toho zahrnuty sporty. A je potřeba zohlednit stávající systémy. A poslední bod je důležité, abychom eh, měli, musíme tedy zvýšit věk odchodu eh, do důchodu, <clears throat> musíme to také přizpůsobit eh, té vyšší očekávané délce života. Nemůžou lidé odcházet do důchodu v 50, to prostě není udržitelné a eh, to musí být zapracováno do zprávy, chceme udržitelné důchody. Regina Bastos. No má Handel, potom Regina Bastos. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný, protože čas nás tlačí je potřeba se zmínit té hlavní eh, myšlenky, co je ve zprávě. Tady se hovoří o tlaku, demografickém tlaku. Už sociální ekonomové hovoří o tom, že existuje velký tlak na demografii a eh, že eh, se to týká 10% a rozdělení důchodu. My potom tady nezohledňujeme to, že se zvýšila produktivita, tady v té nejhorší, v nejhorším případu a to, že do roku 2030 budeme mít output, výstup, mm, tedy který bude 50% a že je potřeba, abychom byli schopni financovat důchody. A když se podíváme na produktivitu, na graf produktivity a na důchod, a když se vrátíme k paritě, tedy pokud je o financování důchodu, nám nejde o to, eh, že bychom eh, chtěli čistě eh, sanaci rozpočtu, ale je důležité, aby bylo jasně definováno, jak to vypadá s těmi lidmi, kteří odchází do důchodu. Je důležité, abychom Eh, vypočítali, eh, co, bude muset, eh, co budou muset platit ti na ty, kteří odcházejí do důchodu. Takže tady se jedná o, politiku úspor. Je vidět, že to směřuje k tomu, že jsou důchodci stále chudší, takže je potřeba se zaměřit na míru zaměstnanosti a je důležité, aby práce byla kvalitní a abychom zabránili eh, chudobě. My jsme toho názoru, že potřebujeme zaručit životní standard pro důchody eh, a v takovém systému, který se zakládá na kapitále, tak je potřeba posílit první pilíř a e, nemůžeme ten model zakládat na e, kapitálovém modelu trhu. E, jedná se tedy o to, abychom se vrátili k udržitelnému systému důchodu. Děkuji vám, paní Režina Bastos. Potom pan Becker. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručná. Nejdříve bych chtěla poblahopřát kolegyni Rie za eh, tuto zprávu. Já eh, jsem byla zpravodajkou pro stejné téma ve výboru pro ženy. A já jsem měla možnost to tedy sledovat velmi podrobně práci kolegyni Rie. Nejdříve bych chtěla pohovořit o stárnutí populace a že je důležité, aby náš důchodový systém byl udržitelný a že se o tom pochybuje eh, především v Nizozemsku. A Nizozemsko se nyní nachází také v závažné eh, eh, stejná situace, která je i v Portugalsku, kde hospodářská krize. Tady my podporujeme to, aby osoby Mm, které jsou více zranitelné, jako například ženy s dětmi. Je potřeba, aby e, toto bylo zohledněno při vypočátávání důchodu. A to je otázka, se kterou se musí zabývat členské státy. Já souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka. A to, že se jedná o velmi aktuální otázku. E, například to, že ten odchod do důchodu by se přizpůsobil eh, delší očekávané délce života a eh, je důležité se zde zaměřit také na aktivní investice. A potom tady máme druhou věc, kterou bych chtěla zúraznit, a to, že paní zpravodajka jasně pohovořila o tom, že je třeba eh, přizpůsobit délku života a že je potřeba, aby ti starší občané mohli zůstat součástí pracovního procesu a potom měli právo na důchod. Pokud se eh, to týká těch jednotlivých eh, úsporných eh, modelů a potom příjmů důchodců, aby tyto příjmy byly vyšší. Je potřeba také stanovit, mm, mm, tady co se týká těch pracovních pracovní délky, délky pracovního života a proto bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce. Děkuji vám, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Máme zde zprávu, která nejenom eh, ovlivňuje zhruba třetinu lidí, kteří už je ve vzduchodem z věku, ale také prostě další dvě třetiny lidí, kteří do roku 2060 v penzi budou. Máme tedy zodpovědnost za všechny Evropany a máme příliš málo času na to, abychom eh, prodebatovali tuto tématiku. Já žádám, abychom úplně změnili pracovní plán, abychom to byli skutečně důležitým způsobem vážně projednat a je to prostě otázka eh, otázka taková, že vyžaduj, vyzývám všechny členské země, aby sam, samozřejmě posílili první pilíř, a vybudovali také silný druhý pilíř, aby to opět bylo samozřejmé a aby se se vší politickou rozhodností testilo to, aby se vůbec nemuseli bavit o, o e, přiměřené penzi, dostatečně penzi, ne, prostě jde o životní úroveň, člověk musí mít možnost e, být schopen solidně žít i na stará kolena a prostě každý musí mít dostatek prostředků na to, aby si svoji životní úroveň dokázal udržet. A já myslím, že tady zatím mnoho bodů je v rozporu se vším možným a já si myslím, že tímto způsobem bychom měli k tomto výboru přistup, k tomu přistupovat. Pan Ory a poté pan Thomas Mann. Děkuji vám. 27 členských zemí a 27 různých systémů a režimů a tradic. No, tak to opravdu není jenom debata mezi politickými skupinami, ale mm, je to něco mnohem víc. Já bych se rád zastavil bodu číslo čtyři, kde konstatujeme, Dobře, tak tady se nejdříve bere na vědomí krize, kapitálové pokrytí, eh, penzijní systémy více pilířové a potom se tady eh, dozvídáme o státním pilíři, který by měl mít aspoň minimální, slušno minimální mzdu, kapitálové pokrytí, dále zapojení sociální partnerů a potom třetí pilíř a tam si můžete dát privátní eh, úspory. To je v pořádku, ale nelíbí se mi ten model. Model, který navrhujete pro celou Unii. Když se podívejte na definici, ta samotná definice už zapomíná na to, že v některých zemích fungují, funguje tzv. Bismarckův model, to znamená je tam první pilíř, který ovšem není minimální penzí, tam prostě všichni přispíváme. Čili pokud máte takovýto systém, tak dobře, ano, ale potom kde je, kde je taková eh, potom role pro druhý a třetí pilíř. Prostě v bismarckovském systému je na pilíř druhý a třetí jedna sada požadavku a v jiném systému ty požadavky musí být jiné. Eh, prostě Eh, jestliže říkáte tady někdo, že druhý pilíř musí být prostě povinný, no tak tím se tedy zcela, eh, zcela ignoruje to, že existují i jiné systémy, kam, do kterých ta povinnost prostě eh, nepasuje. Takže já podám příslušné pozměňovací návrhy a já ještě jednou eh, Eh, říkám, že skutečně jsem pro propagaci druhého pilíře, ale v žádném případě nechci, aby byl povinný. Děkuji, pan Tomas Mann. Já si, já myslím, že eh, kolega Becker eh, to řekl správně. Opravdu potřebujeme více času, poněvadž se to týká obrovského počtu Evropanů, nejenom těch starších, ale také těch mladších, kteří se dotkne a kteří mají svá životní očekávání Čili skutečně je třeba to institucionalizovat a nestačí, aby eh, pouze se to odhrávalo mezi paní Riou a stínovými zpravodaji. Já jsem ještě stínovým zpravodajem ve výboru Ekon. Eh, my máme s nimi společnou kompetenci, ale máme také svoji exkluzivní kompetenci. Včera na setkání se stínovými zpravodaji bylo dosaženého značného, značné míry shody No a my se budeme tedy on říká ještě více výboru, takže opět je třeba tady využívat na těch personální unii, abych tak řekl. Je třeba každopádně zabránit tomu, že by se zde stavěli do protikladu první a druhý pilíř, to ne. Také Eh, je třeba důchodový systém posilovat, nikoli, nikoli oslabovat a my víme, že eh, v českých zemích to vypadá velmi rozmanitě. My víme, že je třeba každopádně zapojovat sociální partnery a je třeba, aby eh, své k tomu mohli říci různé generace. To není otázka pro jednu věkovou skupinu. A dále tedy prosím, aby se využila příležitost k tomu, abychom možná eh, i třeba na úkor jiných témat se zabývali hlavně prioritně tím, tímto dokumentem, protože ano, ponořit se eh, do toho tématu a získat širší záběr, to může být jedině, jedině dobře. Paní McIntyre. Děkuji. Je stručně. Já si podobně jako ostatní myslím, že toto je velmi důležité téma a velmi tedy aktuální a také podporuji to, abychom absolvovali důkladnější debatu. Já jsem k tomu podala posměvací návrhy a nejvíce mě vadí to, že je tady snaha o eh, jedno prostě jedno, jednotný systém pro všechny. Proč, když máme takovou rozmanitost, některé členské země už mají eh, ty systémy pěkně rozjeté a mm, prostě my jakožto vedlejší účinek bychom jim mohli narušovat. Nicméně jsou zde určité kontroverze o toho, eh, kam by měly eh, být ty, zajít ty osobní eh, penze do druhého nebo do třetího pilíře a jak je to s přenositelností. Čili tady taky je třeba hodně, hodně debatovat o tom, co bude dál. Děkuji. Paní eh, zpravodajka, prosím pouze na dvě minuty, poněvadž úvodem jste hovořila pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jednu připomínku k prvnímu pilíři. Tam, kde se překládá velký význam, tak já tomu také překládám velký význam. Tam, kde jsou ty socioekonomické chyby, když tam dojde k problémům mm, ve zprávě ekonomiky, tak tím nejvíce trpí ty důchody. Víme, že první pilíř musí se zlepšit. Nyní jsou důchody v pravomoci členských států. Tak proč to členské státy nezlepšují? protože nemají eh, dostatek eh, finančních zdrojů pro svoje důchody, tak proto to musíme udělat odsud z Evropy, abychom zaručili mezigenerační solidaritu. Musíme začít spořit pro naše důchody, aby dnešní mladí mohli čelit té budoucí zátěži, protože až my budeme starci a budeme žít mnoho let, tak možná ti mladí, kterých bude méně, tak eh, prostě nebudou schopni zvládnout tu naši zátěž. Já bych chtěla říct kolegovi Hendlovi, že co nemůžeme učinit, abychom financovali první pilíř pouze na základě běžných ročních rozpočtů členských států. Všechno se nevyřeší tím prvním pilířem, proto potřebujeme dobrý doplněk pro ten druhý pilíř, ale musíme eh, nad tím se zamyslet. Říkám ti čábo. Čábo, ten třetí pilíř eh, byl zamýšlen na individuální úrovni. Tady nehovoříme o solidaritě, protože se jedná pouze o osobní, individuální věc, protože když nějaký člověk má dobré příjmy, tak může spořit zvlášť, takže proto to pro mě není ta první volba. Proto nežádám, aby se dělaly další doplňky pro třetí pilíř, který je otázkou k soukromou. Děkuji. Někteří mě žádali abychom vyhradili další čas eh, na zpracování tohoto tématu. Já si eh, myslím, že eh, parlament by se neměl vyhýbat svým závazkům. Na tom textu pracujeme už více než rok. Pan Tomasman žádá další čas a pan Mann už tedy toto konzultoval s ekonomickým výborem takže já si myslím, že naopak musíme eh, dodržovat eh, už eh, dodržovat plán časový a to znamená, že pozměňovací návrhy musí přijít do 20. března. No, tak. Teď bod číslo 15, k tomu se už nedostaneme teď a já děkuji paní zpravodajce, že souhlasí s tím, abychom to eh, přesunuli na odpoledne. A teď jsme v bodě číslo 17. Já eh, děkuji srdečně expertům, že přišli včas a trpělivě eh, naslouchali naší debatě o důchodech, eh, což tedy opozdilo, opozdilo začátek slyšení. Toto slyšení Eh, spada, zapadá do analýzy zprávy z vlastní iniciativy pana Tomase, mana Tomase Hendla a sice v otázce přezraničního kolektivního vyjednávání a nadnárodního sociálního dialogu. Nešli dám hlas našim čtyřem hostům, chtěla bych krátce dát slovo panu zpravodaji ne k prezentaci zprávy, ale aby expertům řekl, co vlastně očekáváme od jejich prezentace. Dávám vám slovo na tři minuty. Děkuji, pane, paní zpravodající. Tak eh, to s tím eh, jméno ještě budeme muset trošičku eh, vypilovat, ale naděje umírá poslední. Tak, toto téma patří k těm nejkomplikovanějším otázkám sociálních a pracovních podmínek. Není to nicméně nic nového. Už v roce 2006 a v roce 2008 jsme měli zprávy, které se zabývaly těmito tématy, ale bohužel z toho nic nevyplynulo. Bohužel eh, máme tady další, ovšem pokrok v tom, že Otázka statutu sociálního dialogu je ještě intenzivnější než předtím a to musíme brát tady musíme respektovat. Dále se eh, rozvíjely také vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a i to se zde musí reflektovat. Dále je to otázka eh, rozšíření a účinnosti evropských podnikových rad a tady její váha je také dnes eh, vyšší než v roce 2005. Dnes už máme nadnárodní dohody a protokoly eh, v nějakých 220 podnicích a tak dále. A dá nastaly komplikace to také musíme brát v úvahu a já bych to ocitoval ze studie GDG eh, internet politické oblasti a je dokázán, že v debatě o vysílání eh, pracovníků a volném pohybu služeb a pracovníků, eh, tady převládají hospodářské aspekty nad právy pracujících. To se nás samozřejmě týká. A já jsem velice rád, že se může odehrát toto slyšení eh, s výbornými experty. Nejde o nějakou novou inventuru, ale jde spíše o to, abychom zvážili, jaké jsou šance a potíže v této oblasti. Já myslím, že e, rámcová smlouva na evropské úrovni by byla jednou možností dalšího vývoje a konsolidace evropského sociálního dialogu. A prosil bych nyní experty, aby nám k tomu řekli své názory. V této souvislosti máme určité problémy a rádi bychom, aby se naši referenti k ním vyjádřili. Za prvé, Každá členská země má svůj vlastní systém vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. To samozřejmě na hranicích státu se není, čili jak to můžeme zvládnout v rámcovou smlouvu. Dále sociální a pracovní podmínky jsou také rozlišné v členských zemích, čili jak toto reflektovat Eh, aniž bychom upřeli nebo narušili právo členských zemích na vlastní eh, podobu trhu. Dále ještě bych chtěl poukázat na to, že existují evropské podnikové rady a že nyní eh, je taková snaha více tedy Eh, tlačit eh, zaměstnance do rizika a naopak ulevovat si, ulevovat si vlast, o vlastní povinnosti. To je v podstatě všechno, co jsme dnes chtěli slyšet. Děkuji všem čtyřem expertům. Předám slovo eh, Johanu Hornovi, který vede místní organizaci IG Metal in Ingolstadtu v Německu.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 Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, děkuji vám srdečně za toto pozvání a jsem velmi rád, že zde mohu být zde dnes s vámi a podělit se o zkušenosti na téma přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog. Když cestujeme po Evropě a vidíme eh, budovy těch nadnárodních koncernů, tak vidíme, že ta architektura už na první pohled je prostě všude stejná. Ale nejedná se pouze o architekturu, strukturu, která je stejná, ale i vnitřek, i e, výrobny, závody. Vidíme, že tam jsou všude stejné výrobní systémy a stejný, e, stejné fungování firem. A také se používají stejné modely pro vedení, eh, také je stejná interní a externí flexibilita, také je stejný způsob nejistého zaměstnávání a funguje to všechno v Evropě na základě stejných mechanismů. Můžeme říci, že veškerá firemní kultura mateřského koncernu nezáleží na tom, kde ten koncern sídlí, ale potom se to v rámci Evropy eh, tento systém přizpůsobí. Existují různé eh, jazyky a eh, právě většinou ti eh, manažeři jsou vysílani z mateřských firm. Já jim říkám taková, takové jednotné firmy a v rámci jednotlivých členských státech, ale existují odlišnosti kulturní i historické a existují také odlišnosti v průmyslových vztazích. Takže tady obecně jsem to popsal a odráží se to na konkrétních eh, příkladech, které eh, znám eh, já z mé země. Já pracuji v IG Metal a máme přes 40 tisíc zaměstnanců. Tou největší firmou u nás je mezi dvěma městy, tedy Mnichov, metropolemi Mnichov a Norimberg a to je Audi. Audi má 35 tisíc zaměstnanců a IG Metal má tam 28 tisíc členů. Takže proto je pro nás velmi důležité, aby možnosti přezraničního kolektivního vyjednávání byly eh, stále strukturované, aby se na nich pracoval. Na pracoval například Maďarsko Audi, tam staví závod v Maďarsku, tam se budou vyrábět eh, motory a bude to pro eh, kompletní vybavení vybavení vozu. A my máme zástupce, kteří eh, souhlasí s tím, že, nebo se dohodli na tom, že tam eh, se vybuduje zaměstnanecká struktura a zatím e, se e, pracuje na tom, aby celá ta výroba se převedla do Maďarska. Ty e, business details popisují, jakým způsobem se potom bude vyrábět vůz. A pokud jde o kulturu vedení a postup řízení, bude stejný tak, jak to známe v Německu. Co je cílem Audi? Cílem Audi je, aby ty aby ten podnik v Maďarsku fungoval úplně stejně jako kdekoliv jinde v Evropě. A potom e, samozřejmě se rozhodne, kdo bude mít nejvýhodnější podmínky pro výrobu. E, tento proces bude ukončen v roce 2014 v Maďarsku, v Belgii už to bylo dokončeno, také pokud jde o Audi AG. Co tím chci říci? Chci tím říci, že je pochopitelné, že se firma snaží mít eh, stejné standardy a vytvářet stejné modely pro výrobu. Ale je eh, takže potom to už jsou mm, eh, jednotné systémy výroby, ale ty státy jsou odlišné. A potom ta hospodářská nebo ta konkurence není na úrovni eh, firemní výroby, ale na úrovni zaměstnaneckých podmínek. Eh, jedná se to také všech těch eh, dodavatelů, jsou, jsou stovky dodavatelů, protože 20 je výroba a 80 se zakládá na dodavatelích. A to jsou ti, kteří Eh, poskytují eh, například eh, Bosch, Siemens, Continental, tedy všichni dodavatelé. A Potom pokud jde o agentur práce, které poskytují svoje zaměstnance, týká se to také logistiky a ty také vystupují stejným způsobem. Co to znamená? Že máme stejné podmínky a potom se to týká otázky přezrančního kolektivního vyjednávání, ale existují specifické charakteristiky v jednotlivých zemích. A samozřejmě eh, firmy se snaží ušetřit na mzdových nákladek a je, jde to na úkor zaměstnanců. Jedná se o delší pracovní dobu, o mm, nevýhodný systém odměňování, e, existují různé způsoby nejisté práce, e, potom také se to týká otázek e, bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Tyto zvýhodňující faktory Eh, pro firmu se používají jako benchmark, jako příklad pro další státy. A potom tam kolegové eh, na místě, aby si eh, zaruč, zajistili svoji práci, svoje zaměstnání, tak potom se zhoršují pracovní podmínky. A je to prostě spirála, která je nekonečná. A abychom na toto mohli působit a ovlivnit to, tak pracujeme v této eh, oblasti, jakožto Evropské svazy zaměstnanců. Snažíme se vytvořit eh, pravidla fungování pro Evropské podnikové rady, které mají eh, konzultační a informační práva. Je, ne, když je důležité také, aby členové odborových svazů byli zapojeni do této práce. Když se podíváme na různé eh, úrovně, eh, tak eh, ve všech demokratických zemích jsou tedy odbory partnery pro kolektivní vyjednávání. A protože v Evropě máme nadnárodní odborové svazy, tak se jedná o, demokrat, o demokratické podílení zaměstnanců. Já si myslím, že není cílem, aby jsme eh, ten jednotný eh, způsob řízení, zvedení, abychom to také uplatňovali v případě zaměstnanců, protože eh, odbory mají v jednotlivých členských státech různou historii, různou tradici a je důležité, abychom ten model zachovali, protože je důležité, abychom si zachovali tuto rozmanitost v Evropě. Potřebujeme demokratickou strukturu a abychom zde Eh, vždy brali ohled na to. To by mohl být eh, rámec také pro právní jistotu eh, v případě provádění těchto vyjedná těchto kolektivních smluv. Je důležité, aby existoval, existoval fér, férový vyjednávací proces, aby byl spravedlivý, aby se eh, zamezilo, eh, pro, eh, zamezilo nejhorších podmínek pro zaměstnance a abychom dosáhli nejkonkurenčnějších výrobků. A to si myslím, že je jediné řešení, jak zajistíme konkurenceschopnost, konkurenceschopnost našich výrobců v Evropě, abychom byli udržitelní. Děkuji. Předám slovo panu Ricardovi Rodriguezovi ze Španělska, ze mm, společnosti Lever Asociados. Máte slovo na sedm minut. Gracias, presidenta. Děkuji, Eh, paní předsedkyně, bylo mi řečeno, abych hovořil nahlas, abych eh, mluvil eh, málo. Také mi bylo řečeno, abych mluvil jasně. Takže málo to budu hovořit určitě, protože nemáme čas. Cílem našeho slyšení je poskytnout určité výstupy pro zpravodaje, takže já se opravdu pokusím být stručný. Jsou tady čtyři body, které jsou nejdůležitější. Za prvé, název zprávy, která se připravuje, souvisí Mm, s dotazem, který se týká toho, zdali by měl existovat evropský rámec pro pracovně právní vztahy. Já si myslím, že od zrodu Evropské unie a od Eh, z rodu AKI Communitaire v oblasti sociální a pracovně právní, tak jsme uskutečnili velmi důležité kroky. V dnešní době existuje pluralita aktérů, kteří jejich úloha je uznána eh, Evropskou komisí, jsou to hm, zástupci a vystupují na různých úrovních. Na úrovni meziodvětvové i na úrovni odvětvové i na úrovni podnikové. Máme také vytvořeny procesy pro dialog a pro vyjednávání na EU. Máme odvětvové dohody v rámci sociálního dialogu a také v rámci institucionálního dialogu. Máme tedy úrovně, aktéry a různé dohody. To je to, co máme do posud. Co nám ale chybí, je systém. Chybí nám dva zásadní prvky, abychom ten systém mohli doplnit na evropské úrovni. Za prvé je potřeba, aby dohody, ke kterým se dospěje, aby byly eh, povinné, aby byly závazné a aby se mohly uplatnit v této tak eh, komplikované situaci průmyslových vztahů, o kterých hovořil můj kolega. A za druhé mít eh, Mm, porovnatelnost, ekvivalence, protože kde existuje dialog, tam také existuje konflikt. My proto potřebujeme evropský prostor, abychom mohli řešit tyto přeznárodní kolektivy eh, evropské povahy, ke kterým může dojít. Potřebujeme prostor, který nebude právním eh, procesem, tedy Evropského soudního dvoru, ale aby to byl prostor, který bude eh, věnován preventivnímu řešení sporů v mimo soudní oblasti. A to poslední téma, ke kterému jsem se chtěl vyjádřit. To je věc, na kterou se často zapomíná a to je otázka přeshraniční. Co to dnes znamená? Hovoříme o přeznárodním sociálním eh, dialogu, o kolektivních eh, přeshraničních smlouvách, ale je to věc, která by se měla o přeshraničním kolektivním vyjednávání, o kterém se hovoří, ale může to být eh, přeshraniční, může to být nadnárodní, a máme terminologie v různých jazycích, používáme eh, cross-border, eh, transfrontier. O čem hovořím? Eh, hraniční, když to aplikujeme na systém průmyslových vztahů či na nějaký možný systém kolektivního vyjednávání či systému mimosoudního řešení sporů, tak by to mělo mít určité minimální požadavky. Za prvé to, co je nejvíce zřejmé, a to, aby se to týkalo více než jednoho členského státu, tedy dva či více členských států. Za druhé, je potřeba, aby se to týkalo jedné, pod, jednoho podniku na komunitární úrovni nebo aby to byla eh, skupina firem na komunitární úrovni, a nebo aby se to eh, týkalo dvou či více podniků, i když budou národní povahy, ale aby byly součástí určité větve, určitého odvětví. Když to bude takto definováno sociálními aktéry na této úrovni. Eh, říkám to proto, protože to jsou ty minimální požadavky. Potom se tam můžou dodat další věci. Například eh, máme kolektivní eh, přezraniční smlouvy, které existují a jsou na regionální úrovni a týká se to pracovních vztahů, které se dohodnou v určité oblasti. A za třetí, proč bychom měli eh, podporovat eh, vytváření tohoto přeshraničního rámce eh, pracovně právních vztahů, či budeme-li tomu říkat přeshraniční kolektivní vyjednávání. Proč? Protože ten dialog v rámci odvětví, když se na to podívám z institucionálního hlediska, tak eh, účinnost, kterou máme na národní úrovni, to je dosti diskutabilní. Já vám připomínám, že v eh, sektorech se podepisují eh, ty kolektivní smlouvy, které jsou závazné pro ty, kteří to podepisují, tak Potom, co se to prostudovalo, tak to není tak úplně účinné, pokud jde o jejich aplikaci na národní úrovni. A pokud, eh, co se týká toho, že bychom měli ten systém hotový v rámci těchto vztahů, tak to by nám umožnilo také, aby se dále rozvíjel vnitřní trh. To je prostě zásadní, protože to přispívá k rovnováze a eh, můj kolega právě o těch nerovnováhách hovořil. Na druhé úrovni nebo na jiné úrovni by to samozřejmě mělo eh, jasné výhody, protože bychom zabránili pracovním konfliktům na přeshraniční úrovni, uspoří to čas i peníze, protože tento eh, čas by se věnoval oblasti eh, soudní. A tak, jak o tom hovořil pan zpravodaj, ve své zprávě, tak existují nové jevy, jako například přes, přeshraniční kolektivní smlouvy, které i když nejsou úplně uh, si, um, zásadní, pokud jde o počet, ale jsou zásadní, pokud jde o ty konkrétní firmy, protože i když to nemá takovou deklaratorní váhu, tak začínají se zatím upravovat určité pracovní podmínky a začíná to být takovým tím um, zrodem, počátkem pro přezraniční kolektivní vyjednávání. A potom je otázka to, jakým způsobem bychom mohli mít systém přezraničního kolektivního vyjednávání. Já se zaměřím na podnik, na úroveň podniku, protože na a, a, sektorové zaměření na to máme jiné kolegy. Máme tady čtyři zásadní prvky minimálně, které je potřeba zohlednit při jakémkoliv přeshraničním kolektivním vyjednávání. Za prvé jednou z hlavních překážek je vždy které jsou ty strany, které vyjednávají a které podepisují. E, to je jeden z těch hlavních problémů, eh, ke kterému jsme došli, když jsme prostudovávali všechny možnosti a všechny eh, překážky, které jsou pro definici té přeshraniční oblasti. Jak všichni víte, na přeshraniční úrovni máme různé aktéry, máme Evropské podnikové rady, které nemohou formálně vyjednávat, nemají pravomoc, ale podepisují přeshraniční kolektivní smlouvy, eh, samozřejmě průmyslové federace a svazy zaměstnavatelů standardů na evropské úrovni a samozřejmě nesmíme zapomenout na odborové konfederace či odborové svazy, které podepisují přeshraniční kolektivní smlouvy, čímž se posílí jejich úloha a jejich zapojení a čím se posílí také uplatnění těchto přeshraničních kolektivních smluv. A závěrem, paní eh, předsedkyně, řeknu ještě dvě věci. Za prvé je důležité, aby ten samotný eh, text eh, a ty formality v rámci eh, těch sektorů. A závěrem já bych chtěl říci panu zpravodajovi. Ano, měli bychom vyvinout úsilí, abychom vytvořili evropský systém eh, pracovně právních vztahů. Je potřeba toto prodiskutovat eh, s aktéry, to je tedy dobrá vůle stran. A já si myslím, že jakékoliv řešení, čím více bude evropské, tak tím lépe, protože potom tam budou menší problémy při té samotné realizaci, to jsme zaznamenali, a nástroj, o který půjde, tak to se prodiskutuje na konci. Nejdříve se identifikují problémy, překážky a ten nástroj, bude-li legislativní či ne, tak se potom nechá na tu poslední instanci. A závěrem chci říci, že je ještě nedořešené, jak řekl pan zpravodaj. Další věc, to by e, byla věc pro další veřejné slyšení a to, jaký dopad měly určité rozsudky, pokud jde o hospodářská práva a jaký to mělo dopad na práva pracujících. Mnohokrát vám děkuji a nyní bude následovat náš třetí řečník. To je pan Lutz Mühl, ředitel pro sociální politiku, sociální zodpovědnost, Evropský sociální dialog, a mezinárodní sociální dialog ze Združení zaměstnavatelů v německém chemickém průmyslu. A také vy máte sedm minut k vaší dispozici. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte... Vážená paní předsedající, dámy a pánové poslanci, především vám tady děkuji srdečně za pozvání a za možnost seznámit vás se svým stanoviským, stanoviskem na tomto slyšení. A myslím, že je to výborné, že tady se shodujeme a scházíme jako sociální partneři u jednoho stolu. Úvodem eh, dovolte dva drobné body. Za prvé, já jsem zástupcem podnikatelů v chemickém a farmaceutickém průmyslu v Německu. My tedy jsme charakterizováni velice intenzivní zaměstnaností a, a zaměstna, tedy pracovními místy, které jsou, eh, patří k těm eh, kvalifikovanějším. My eh, samozřejmě máme zisky, platíme k tomu daně a odvody a pracovní místa, která se označují za prekární, to u nás naštěstí neexistuje. Máme celý systém o nich sociálních vztahů, včetně tarifů a tak dále a e, naše e, podniky patří k nejlepším v této oblasti. E, naše, naši členové se chovají s vysokou běrou sociální zodpovědnosti a myslím, že jsme spíše k těm, eh, patříme spíš k těm lepším. Už léta vedeme úspěšný sociální dialog na evropské úrovni a nedávno také jsme zahájili práce na implementaci téhož na světové úrovně. Pokud se tedy týče eh, transnacionálních eh, tarifních dohod, kolektivních smluv a tak dále. To jsou prostě různé nástroje, eh, které se zde používají. To už tedy eh, kolegové přede mnou řekli. Eh, chybí nám tady jakékoliv definice, které by měly obecnou platnost, neboť představy jsou tady velmi odlišné a my se snažíme nejenom tady používat jakési naleštěné fráze, ale které by potom jaksi neodpovídaly komplexnosti a závažnosti tématu. Ke konkrétním bodům. K těm výzvám podle nás patří také to, eh, jak rozmanité jsou vztahy mezi sociálními partnery v českých zemích. Eh, bohužel, říkám, je to tak. Je to tak bohužel zejména, eh, když hledáme přidanou hodnotu a přínos v harmonizaci. To je jistě oprávněné, ale realita, realita vypadá jinak a není to důsledkem zlovolného jednání politiků, zaměstnanců či zaměstnavatelů, ale prostě je to dáno historicky a e, rozmanitostí politických rozhodnutí, která se odhrávala v minulých desetiletích. Pokud tedy naše národy e, se se staví, eh, bojují za své národní eh, systémy a nedojde k eh, evropskému konsensu, tak podle mého názoru se na tom nedá nic změnit. A pokud chceme usilovat o harmonizaci, pak vůbec potřebujeme vůbec mít nějaký, nějakou jasnou představu, jak by měla vypadat ta podoba našeho evropského systému sociálního partnerství. Já jsem tedy příznivcem Evropského sociálního dialogu. Vlastně jsem byl jedním z těch, kteří ho vůbec stavili na nohy. A já musím říct, že eh, v podstatě eh, takováto konkrétní společná představa Eh, v podstatě v Evropě neexistuje, alespoň mezi těmi stranami, které, se, eh, které jsou stranami toho sociálního dialogu. Čili já myslím, že pokud chceme eh, dosáhnout tady nějaké shody, čeká nás ještě dlouhý a obtížný proces. Abychom si vůbec uvědomili, jaké harmonizace si přejeme docílit. Možná, že tady můžeme Eh, užívat pojmy, které jsou eh, velice dobře znějící, ale eh, realita bohužel zatím tady není. Čili já si myslím, že je třeba říci, že sociální dialog to je zatím věc, která ještě nějakou dobu, mnoho let, zůstane na národní úrovni, bude se to řídit národním právem a tady domnívám se, že takové věci, jako jsou Eh, dohoda o, soci, o eh, pracovní době a podobně, že tady skutečně je třeba něčeho takového dosáhnout, ale eh, já nevidím, že by bylo možné něčeho toho dosáhnout v nejbližších letech, alespoň ne v nějakém velkém řídku. Pokud se týče toho, co řekl pan zpravodaj, chtěl bych tedy možná se postavit proti tomu, co bylo řečeno Eh, že tedy eh, zaměstnavatelé eh, by si nepřáli maximální pohyb informací také směrem k evropským institucím a sociálním partnerům. Já si myslím, že to opravdu je nesprávná představa. Možná, že takové negativní příklady existují, ale jak říkám, celkově to je nesprávná představa. Také musím odmítnout tvrzení, že Eh, podniky se systematicky snaží snižovat minimální standardy a eh, myslím, že minimální standardy Eh, jsou pro podniky naprosto samozřejmost a mnohé se snaží jít nad tento rámec. A pokud snad se to a tam najde některý podnik, který to nedodržuje, nechce dodržovat, je třeba pro němu zasáhnout. Pokud se týče sociálního dialogu a posílení eh, sociálního dialogu, tak já si myslím, že to Eh, k tomu nám pomůže eh, zvedání, zpřísňování norem eh, nebo další předpisy, ale spíše je to otázka důvěry. Aby bylo možno docílit pokroku, musí být obě vyjednávající strany přesvědčeni o užitnost, užitečnosti tohoto dialogu. A já si myslím, že to je naprosto dostatečné. Opravdu, aby v praxi došlo ke zlepšením, je třeba konstruktivně vstoupit do dialogu. Možná ještě detailně k těm takzvaných transnacionální podnikovým dohodám. Dneska nemáme žádný právní rámec a ten si určují smluvní strany sami. sami. Samozřejmě hm, existují pouze jakési dohody, které jsou sice hm, eh, právně závazné, ale je jich velice málo, méně než 1% evropských podniků eh, k něčemu takovému přistoupili a podle mě jsou to podniky, které s tou současnou formou celkem jsou spokojené a eh, ty, které nejsou spokojené, tak prostě žádné smlouvy tohoto typu neudržují, neuzavírají. No a já se, jak jsem řekl, prostě bez nějakých zásadních změn v současné legislativě, v současných eh, tradičních způsobech sociálního vyjednávání, sociální dialogu a tak dále, tak eh, tady prostě k nějakém opravdu eh, evropské dimenzi ne dojde. Závěrem je třeba rozlišovat mezi dlouhodobými vizemi a na druhé straně mezi aktuální situací, která pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá v Evropě. Když hovoříme o těch dlouhodobých vizích, musíme konstatovat, musíme tedy zajistit to, aby eh, odpovídali tomu, co si představují všichni lidé v Evropě a eh, pokud se na něčem nezhodneme, nestačí vymýšlet na to elegantní pojmy, ale je třeba řešit problémy. Já se domnívám, že eh, přeshraniční regulace eh, tedy evropská, tady těchto přeshraničních smluv, přeshraničního kolektivního vyjednávání, že na to prostě ještě nedozrál čas je prostě třeba odpovědně fungovat s tím, co máme na národní úrovni. Děkuji vám. Děkuji, diskutovat budeme potom, ale eh, Teď ještě musíme předat slovo našemu dalšímu význačnému hostovi, to je pan Stefan Kolňom, profesor politické ekonomie na Institutu Ani v Píze a také je profesorem na London School of Economics. A máte slovo na sedm minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Mám dvě věci za sedm minut. Mu. Můžete toho napovídat hodně, ale těžko můžete ně, něco dokázat. A vím, že máte materiál k tomu, který je rozsáhlý a můžete z něj čerpat. Za druhé, já tu nereprezentuji žádnou organizaci nebo lobbystickou skupinu. Jsem akademik a proto bych chtěl tuto debatu spíše soustředit na vstupy týkající se e, do vyjednávání o mzdách a na analýzu dopadu vyjednávání o mzdách, jak se přizpůsobovat e, makroekonomickým nevyváženostem, to, co jsme viděli nyní za krize eura, jak, důležité, eh, jak důležitý je tento proces přizpůsobování. Vyjednávání o vzdách je základní proměnou, protože stanoví regionální a sektor, sektoriální výhody, kompetitivní výhody a je také způsobem, jak přilákat investice. Konkurenceschopnost je totiž jednou z podmínek toho, jak přitáhnout, přivábit investice. Je, já známe, že od roku 2008, že náklady na eh, pracovní sílu se velice změnily, byla o tom vedena celá řada, řada různých eh, studií. Od roku 2008 jsme viděli to, že, za, že v zemích, eh, především Jižní Evropy, které silně prožívají krizi, se tato situace měnila. Když se podíváte na příčiny eh, těchto eh, změn, těchto přizpůsobování, tak eh, zjistíte, že hlavně ovlivňují vyjednávání o změny v nominálních mzdách byly důležitější než změny v produktivitě. V průběhu krize nominální mzdy spadly, opravdu spadly dolů v Irsku, v Řecku. A zajímavé je, že začaly narůstat více, než je to v průměru eh, eurozóny v Německu. Co způsobilo tyto změny v nastavování mest? Je to koordinované vyjednávání o mzdách? Nikoli. Odpověď zní, že eh, od roku 2008 nárůst mest nereagoval nebo nereflektoval nebo nebyl citlivý ke změnám v zaměstnanosti a nezaměstnanosti a především se zaměřoval na produktivitu a její vývoj. Ale od roku 2008 zejména tedy snižující zaměstnanost a nezaměstnanost se stala významnou ke stanovování eh, mest, k tvorbě mest. Máme tu tedy jakýsi mechanismus přizpůsobení, ale není tu žádná proměna, která by byla vyjádřena nástroji, které máme. Další zajímavá věc, možná to někteří intuitivně očekáváte, že ziskovost v eurozóně jako takové a v Evropské unii se ve skutečnosti snížila při tomto mm, e, přizpůsobovacím e, procesu a to je tedy, mm, prof, to je tedy zisková, zisková marže, o které jsem hovořil, skutečné mzdy, reálné mzdy se zvýšily méně než produktivita. Podíváte-li se na konkurenceschopnost ze široka, tak je třeba se zaměřit na návratnost kapitálu, to souvisí sem s tvorbou cen a s produktivitou a e, produktivitou kapitálu. Návratnost kapitálu a její průměrná hodnota se zlepšila ve Španělsku, Irsku a Portugalsku, zhoršila se v Nizozemsku, Finsku a Francii a víceméně setrvala s menšími e, změnami v Německu, Řecku a Itálii. Toto je tedy výsledek, který vidíme v tobě mest na národní úrovni, jak o tom právě teď hovořil eh, předřečník. Je to důležitý prvek při eh, vyjednávání o mzdách. Eh, důležité je také zaměřit se na to, jak vypadá přizpůsobování se v jednotlivých sektorech. Mezi těmi, které jsou obchodovány, nebo jsou to obchodní sektory, a ty, které se neúčastní obchodování. Vyjednávání o mzdách má dva extrémní případy. Buď dochází k vysoké centralizaci nebo e, velké decentralizaci z makroekonomického pohledu, ale ty systémy, které leží mezi extrémy, jsou méně optimální nebo tedy problematické. Eh, v případě jednotné měny evropská, evropský rámec se stal takovou tou situací mezi dvěma extrémy, a v důsledku toho distorze, které jsme sledovali do roku 2008 a stále ještě pokračují, se e, prohloubily. E, v této situaci jsou tři způsoby, tři kanály přizpůsobování e, od těch kompetitivních nevýhod. Za prvé to jsou mzdy, za druhé zisky a za, za třetí in terms of sectors, then it means also that if ceny. A pak je tu další věc, to je ten neobchodovaný eh, sektor. To jsou tedy oblasti, ve kterých může docházet k přizpůsobení a to znamená, že odvětví ekonomie, které nesouvisí eh, s vnitřním trhem, s Evropskou unii a s globalizací, má pocit, že trpí. Na druhé straně eh, ten neobchodovaný, eh, neobchodovatelný sektor, který má nižší zisky, eh, vidí, že dochází ke snižování zisk, mm, ziskových marží. Slýcháme v politické oblasti eh, protievropské nebo euroskeptické výroky, ať už je to zprava anebo zleva, je tu ještě třetí kanál a to je takový efekt, při kterém dochází ke změně cen. Nejsou to tedy změny mest eh, nebo eh, zisku, ale změny cen. Pak tu máme jednotlivé eh, údaje pro státy. Mzdy se zvýšily v Itálii, v Řecku, Víceméně konstantní jsou ve Španělsku a možná bychom to nečekali pro anglosaskou ekonomiku také ve Spojených státech. Zvýšily se zisky v Itálii pro neobchodovaný sektor a v Řecku v poslední době. Ve Španělsku se trvaly na stále hodnotě. Ve Velké Británii a Spojených státech v průběhu krize klesaly. To znamená, že je zapotřebí také silněji koordinovat mezi jednotlivými sektory a zaměřit se na vedoucí aktéry eh, při vyjednávání eh, o mzdách a při tvoření mest. Eh, z mého dokumentu je jasně vidět, že severní Evropa před krizí se zaměřovala na nižší nárůst mest v průmyslovém sektoru, zatímco jich se zaměřoval na vyšší eh, růst eh, v, servisu, eh, v sektoru služeb. Za prvé, nadnárodní firmy také potřebují vyjednávání. Jak už hovořili řečníci přede mnou o tom, že nestačí koordinovat mzdy. Je je zapotřebí takto postupovat v oblasti stejné měny, v oblasti jedné měny v tomto případě. A je třeba brát na vědomí produktivitu, kapit, kapitálovou produktivitu a e, distribuční e, efekty nebo distribuci e, úrovní mest a zisku. Také zapotřebí se zaměřovat na vztahy a na koordinaci mest, jak v rámci jednotlivých sektorů, tak mezi jednotlivými sektory. V roce 1999 neuspěl onen dialog zaměřený na vyjednávání o eh, mzdách. Eh, výsledky byly eh, příliš slabé. Já jsem přesvědčen, že je zapotřebí rozšířit tento dialog i na Evropský parlament, aby se to dostalo také na veřejnost a aby tedy bylo možné vyjednávat o mzdách eh, napříč Evropskou unii. Byla přijata eh, některá pravidla, jakože nominální mzdy by měly narůstat s produktivitou, a že by se měly také vztahovat k, k inflačním cílům. Podle mého to nestačí, je to pravda, že toto přijímá ECB, ale u nerovnovážné situace je zapotřebí brát v úvahu ještě mnohem více faktorů. Děkuji vám. Teď už nám zbývá z tlumočníky jen 12 minut. Už mám tři řečníky a zpravodaje. Eh, bude zapotřebí, abyste nám poslali vaše odpovědi a proto jsem přesvědčena, že lze udělit slovo, i když budete hovořit dvě minuty. Paní Rší. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Děkuji především za uspořádání tohoto slyšení a děkuji našim hostům. V této krizové době si uvědomujeme, že tu jsou tři témata, kolem kterých se točí sociální dialog. Za prvé, to je skutečně potřeba vybudovat sociální Evropu, soudržnost v Evropě, sociální soudržnost mezi 28 členskými státy a to je problém, který nám eh, stále ještě představuje mnohé výzvy nebudu se tím teď dále do podrobností zabývat. Za druhé, je naší eh, starosti to, jak rozvíjet zaměstnanost. Sociální dialog samozřejmě je naším cílem, ale spolu s ním i přizpůsobovat se novým potřebám a k tomu skutečně potřebujeme sociální dialog, abychom všechno mohli společně mobilizovat, abychom také získávali více pracovních míst. A za třetí, to je extrémně důležité, abychom udržovali vysokou konkurenceschopnost v Evropské unii, abychom ji dále rozvíjeli. Takže to je sociální dialog, je nezbytný k tomu, abychom toto všechno mohli um, dosáhnout rozvoj zaměstnanosti, sociální dialog, rozvoj konkurenceschopnosti. To všechno jsou naše cíle. Děkuji. Ole Kristensen. Er děkuji. Děkuji, děkuji eh, také za eh, příspěvky našim řečníkům. Eh, samozřejmě, že si přejí eh, všichni pracující, aby byl ještě pokračující sociální dialog, aby si dále upevňovali svá práva. To znamená, že eh, my teď musíme zamyslet na to, co s tím, jakou, jaký druh Evropy si přejeme. A samozřejmě pro nás jde o to, aby všichni, kteří aby všichni měli práci, protože pak jsou schopni si eh, se o sebe postarat, eh, o děti a tak dále. To je, eh, tady je takový, jaksi taková tendence k uvažování tom, že právě trh práce eh, a otevřený trh je místo, kde je třeba si, kde je možné si vybírat a eh, stěhovat výrobu a tak dále, a hlavně šetřit, šetřit, šetřit. Čili otázka je, eh, také další, potřebujeme konkurenceschopnost a Eh, to znamená, tady je tlak na náklady. Eh, na druhé straně všem samozřejmě lidé chtějí slušně žít a také může existovat samozřejmě konkurence mezi členskými zeměmi. Mm, země si přejí udržet eh, firmy, jiné zase přilákat firmy a tak dále, čili tady je skutečně třeba najít nějakou vhodnou Děkuji ještě zpravodaj bude hovořit a je pravda, že teď se hovoří o prohloubení měnové a hospodářské unie a jsme svědky toho, že vytvoření tohoto sociálního pilíře je nyní na stole, jenže tu práci třeba ještě vykonat, musíme ji naplnit obsahem. Chápu eh, potřeby a zájmy tohoto eh, sektoru, také jsou respektování národních potřeb, ale když se nepohneme, teď, eh, tak eh, to budou sociální partneři a eh, pracující, kteří na to budou doplácet. To všechno má dopad na mzdy. Je zapotřebí, abychom makroekonomický kontext měli na paměti a abychom věděli, jaký to má dopad na celou situaci. Na mne hluboce zapůsobily dva případy v našem výboru. Dva případy, kterým jsme se zabývali eh, při sociálním dialogu vedeném, vedeném přes hranice, zabývali jsme se využíváním fondu přizpůsobení se globalizaci na, v případě Delu. To byl podnik, který vyrábí, nebo je to podnik, který vyrábí v Irsku počítače, delo, delokalizoval s pomocí uh, uh, EU do Polska, aby tam vyráběl přenosné počítače v Irsku. Měl 2000 zaměstnanců, tam zavřel podnik a neměl žádnou dobrou strukturu. To je přesně ukázka toho, co umožňuje eh, nadnárodním firmám, aby Eh, takto jednali. Je možné zavřít v Německu, pak eh, otevřít v, eh, v Rumunsku, zavřít v Rumunsku a pokračovat dál v Číně. A ještě třetí hm, příklad udám. U kulatého stolu minulý týden s panem komisářem Tajany, já vím, jsem překročila čas, ale dám si ještě jednu minutu. Bylo to ocelářství, problémy ocelářství kde byla žádaná firma, aby ukázala akční plán. E, byla to ArcelorMittal. A ArcelorMittal prohlásil, že zapotřebí, aby nám e, komise pomáhla e, bojovat proti vyhýbání se daním v Polsku. Takže zde jsou jasně vidět, jaké schopnosti někdo může mít pro vyjednávání. A v tomto duchu já tedy bych chtěla požádat naše řečníky, co si, aby nám sdělili, co si myslí na evropské úrovni o úloze in, pracovního inspektora, koordinace u inspekce práce, když dochází ke kontrole míst, kde pracují různí detašovaní pracovníci pocházející z různých právních prostředí, jak to tam vypadá se společným postupem a o podmínkách, ve kterých lze vést evropský sociální dialog. Jak už to bylo řečeno, ano, to je myšlenka, která tedy je mm, tolerována. Makroekonomický dialog, eh, eh, jak bylo řečeno na, na eh, radě v prosinci, že teď nemá příliš velký užitek, já se omlouvám, že jsem překročila svůj čas. A předávám slovo našemu zpravodaji. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Jenom stručně chtěl bych eh, srdečně poděkovat eh, za našim, našim hostům. Eh, takto nás vlastně uvedli do dalšího pracovního období podtrhli, jak důležité a komplexní toto téma je, ale samozřejmě víme nyní lépe, co mohou nyní dělat naší spravodajové. Tady nejde o to, aby se evropské sociální standardy na jakési úrovni nyní sjedno, sjednotily. To by byl herkulovský úkol a byl by určitě nad, naší, nad naše síly a jaksi proti historickému vývoji zatím. Nicméně, eh, Mm, nám nejde zase o takovou to evropskou dohodu, jde nám o podporu evropského dialogu, řešení konfliktu. My tedy navrhujeme, předkládáme návrhy pro komisi a e, také k této práci máme expertní skupinu, e, respektive její práce byla koncem roku v DG pro zaměstnanost sociální záležitosti ukončena, završena a to znamená, eh, to je pro nás základ pro to, abychom měli o čem debatovat, eh, což ještě nastane v okamžiku, kdy já budu schopen předložit tuto zprávu. Čili eh, takto snad přijdeme na to, jakým způsobem podporovat, doprovázet sociální dialog a jak do tohoto rámce sociálního dialogu začlenit také transnacionální kolektivní vyjednávání. Děkuji. Já tedy dám slovo ještě našim hostům, ještě eh, Joan Ornovi, možná na tři minuty. Já se Eh, pokusím popsat ty zásadní aspekty. A ta myšlenka, o které jste hovořila, že bychom měli vytvořit eh, společný rámec, abychom mohli eh, posoudit ten současný stav. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou velmi důležité, ale co mi leží na srdci je to, aby lidé, kteří jsou v těch eh, jednotlivých členských státech, tak aby jejich eh, zájmy byly zastoupeny a aby byla zohledněna eh, rozmanitost těch členských států, historické a kulturní odlišnosti. Já vím, že je to velmi obtížné a já myslím, že nemá smysl, pokud to tak mohu říci, abychom to zde formulovali tak, my máme vizi a že s ní budeme v procesu souhlasit, ale my jsme si vědomi to, že tato vize se nikdy neuskuteční a že ta realita se nezmění. Já si myslím, že to je postup, se kterým nesouhlasím. My chceme demokratickou Evropu, kde nebudou lidé znevýhodněni a většinou lidé, nebo lidé tráví většinu svého času v práci. Kolegové v Německu jsou eh, konfrontováni s otázkou eh, konkurenceschopnosti stejně jako italští, španělští či řečí kolegové. V Německu je to stejné. Eh, ta konku, zvýšení konkurenčnosti v Evropě nesmí být na úkor zaměstnanců. Proto já bych eh, chtěl říci, že v tomto smyslu má Evropský parlament velkou odpovědnost a je důležité, že tato eh, diskuze byla zahájena a je důležité, abychom měli na mysli i na srdci sociální dialog i sociální Evropa. Doufám, že nehovořím příliš rychle. Děkuji. Děkuji vám také za vaši stručnost, protože nyní budeme muset hovořit anglicky, si myslím, protože tlumočníci jsou tu ještě. Okay. Okay. Speak English or Spanish? Spanish. Okay. um, <laughs> bien, eh, por referirme a lo... Abych se vrátil k tomu, co řekl pan zpravodaj ve své zprávě ohledně eh, vhodnosti vytvoření systému rámce pro eh, přeshraniční kolektivní dohody a také, abychom vyjasnili některé věci, o kterých hovořil pan Müll. Ano, eh, zde se nacházíme v Evropském parlamentu a snaží se mít přeshraniční vizi. Nejedná se nějak o sjednocení či zharmonizování průmyslových vztahů či systému kolektivního vyjednávání. To by nebylo možné a ani to nemá smysl ty eh, kolektivní dohody přeshraniční, které dnes existují, Mm, ty národní eh, nemají nebo nemění ty přezraničí, i když existují dohody, například eh, placené eh, dovolené nebo třeba například diety mm, při cestování a to už vede k povinnosti z hospodářského hlediska a to může být v rozporu s těmi mm, kolektivními smlouvami na národní úrovni. Je potřeba stanovit eh, evropský legislativní rámec či nelegislativní pro ty kolektivní přeshraniční dohody? No dobře, není to prioritou Evropské unie dnes. Jestli je to vhodné, ano. Protože abychom zabránili konfliktům. Když dnes eh, nějaká eh, kolektivní smlouva nějaké, nějaké nadnárodní francouzské firmy a podepíše to Evropská podniková rada a podepíšou to francouzské odbory, které existují, půjdou do Consel Pridon kvůli nějakému problému s interpretací, tak na individuální úrovni ten francouzský soud to přijme, eh, toto odvolání. Tak bychom mm, měli 300 eh, prostě mm, žádostí kvůli výkladu a v, souč, v něčem, co je vlastně soukromou dohodou mezi dvěma stranami. A my prostě chceme zabránit eh, vznikání konfliktu, protože existuje eh, takové eh, právní mnoho právních nedořešených otázek a máme Lisabonskou smlouvu a v článku 152 a 155 ten duch e, podporuje kolektivní vyjednávání v Evropě. Já si myslím, že by to mělo být co nejméně invazivní na vnitrostátní úrovni. Já v tom dokumentu, který jsem poskytl písemně, tam přicházím s řešeními tak, aby přeshraniční kolektivní dohody měly e, mohly fungovat i na národní úrovni. Tam je takový ten intenzivnější přístup, který je invazivní a potom tam jsou zase ta jednodušší řešení, která nejsou invazivní. Já bych ale závěrem chtěl říci, abychom eh, nezačínali stavět dům od střechy. Je potřeba sanalizovat, jaké problémy je potřeba vyřešit, když bychom měli mm, takovýto rámec pro přezraniční kolektivní dohody. nous passons à l'anglais avec monsieur Lutz Müller.